Vážení kolegové, budeme pokračovat v zasedání výboru a dostáváme se k bodu 11 našeho programu, to znamená omezení používání některých nebezpečných látek. To znamená příslušná směrnice v této oblasti. To je velmi důležité téma. Máme tady Karl Hance Florence, který je prominentním zpravodajem a zpravodaj nás nyní eh, uvede do tohoto tématu. Pan Florenc má slovo. Děkuji mnohokrát. Roku 2002 jsme se pokusili poprvé v Evropské unii omezit a organizovat tok odpadních elektrických a elektronických zařízení. To byla velká výzva po směrnici ohledně automobilového průmyslu. Pokusili jsme se regulovat v Evropě tyto toky. Víte, že právo v oblasti odpadů bylo sice vytvořeno v Bruselu, ale je zde velký dopad národních legislativ. Proto bych chtěl připomenout, že některá některé předpisy z první směrnice byly vytvořeny, protože to vlastně byla novinka a ne všichni věděli, jakým způsobem se toto dá prosazovat. Takže vidíme, že mezi tím začaly hrát nové aspekty určitou roli a teď je teprve jasné, jakým způsobem se to dá transponovat. My víme, že elektronický odpad v posledních letech zaznamenává velký růst a také v budoucích letech. Stačí se podívat na domácnosti s dětmi, kde máte spoustu takovýchto spotřebičů, které velmi rychle zestárnou. A samozřejmě je důležité, aby tento odpad byl náležitě odstraněn a v konečném efektu, aby došlo také k novému využití. To byla ta myšlenka, která zde byla roku 2002, kde jsme chtěli přerušit tento rostoucí tok. Věděli jsme, že se dostaneme do konfliktu v oblasti odpadu a tato směrnice v oblasti OEEZ by nám měla tedy na pomoci. Ovšem je tady velký problém, který bohužel musíme konstatovat. A sice u té první směrnice jsme nebyli tak úspěšní, jak jsme chtěli být. Pouze 40 elektronických zařízení, to znamená v oblasti tedy e, biznisu a spotřebitelů, které byly zakotveny v této směrnice. To znamená, to byl cíl 40 ale v konečném efektu pouze 33 těchto zařízení prošlo tímto postupem. Proč je to pouze těchto 33 Špatné je, že velký díl, prakticky 70 těchto odpadů eh, je nejasného původu. Může to být eh, obsah vodíku, škodlivých eh, různých plynů a není jasné, kam se vlastně tyto odpady dostaly nebo byly nekvalifikovaně odstraněny. Je tady tedy tmavé černé číslo a tím bychom se chtěli právě zabývat a je správné, že komise na to zareagovala a předložila nám některé návrhy. A celá řada z nich je zajímavá. Samozřejmě, že existují stále lidé, kteří jsou proti. Máme obrovský vnitřní trh, proto jsem šel do Evropského parlamentu a právě v oblasti elektroniky tyto národní předpisy jsou velmi silné. A myslím si, že musíme o tom ještě intenzivně hovořit. Hovořil bych o prvním bodu a měl bych hned otázku na komisi. V té staré směrnici stojí, že působnost eh, v této oblasti, tedy o EEZ, máme také paralelní dokument, Vše by mělo být tedy regulováno eh, v dokumentu, který označujeme V. Teď by se to mělo v podstatě obrátit. A sice právní základ je 95. Víte, že to bylo vždy obtížné v našem výboru, ale pokud jsou normy dostatečně vysoké, tak je možné to zařadit do tohoto právnímu, právního základu 95 z hlediska vnitřního trhu. Můžeme mít tedy náročný standard, pak souhlasím také s právním základem 95. A to je otázka na komisi. Proč komise toto takto navrhla? Jak to vnímá? Proč by to mělo se omezovat pouze na tu působnost, tak jak byla eh, zvolena komisí? Co se týče celkových kvót, tady to si mohu dobře připomenout, tady byla určitá soutěž, někteří chtěli 5 kg, někteří 11 kg, někdo nechtěl vůbec žádnou kvotu a my tak jako v případě ETS, byl tam sociální demokrat, který to velice vystížně vylíčil, tam se vlastně čistilo, čistě jednalo o jakýsi závod a trumfování eh, mezi třemi institucemi. Nyní jsme se dohodli na čtyřech kilogramech, nové země se připojily. Samozřejmě, že to bylo obtížné dodržet toto číslo. Spolková republika měla tehdy 15 kilo, Rakousko také. Nakonec jsme se dohodli na kompromisu 4 kilogramů. Takže my bychom tam teď chtěli uvést procenta, nikoli kilogramy a tyto tato procenta by se měla orientovat podle posledních dvou eh, let, to znamená podle množství, které bylo uvedeno na trh v posledních letech. Samozřejmě o tom můžeme diskutovat, ale i toto procento by nemělo být vnímáno jako jakási sankce, ale jde o to, abychom zajistili suroviny pro naše vnoučata. Nechceme pouze využít a odstranit a pokud možno ilegálně vyvážet, ale chceme eh, zajistit úspory těchto materiálů a proto eh, jsou zde stanovena tato procenta. Jistě, že to může způsobit některé problémy u nových členských států, to mohu akceptovat, ale možná, že tady najdeme řešení. Otázka na komisi je, jak jste dospěli k tomuto procentu 70, 75%. Teď jsem se přeřekl. Takže vy navrhujete business to business a business to consumer, B to C. Musím se teď soustředit, říká řečník. Je to dobrý, je to dobrý přístup, ale velice ambiciozní. Jistě si dovedete představit, že to vyvolá určitou bouři. Mám tedy otázku na komisi. Co se bude dít do roku 2016? Vy navrhujete, aby se dosáhlo tohoto čísla do roku 2016, co se bude dít v mezidobí, jakým způsobem by se dalo postupovat krok za krokem, nějaký postupný plán vytvořit. Já jsem právě naznačil, že 30, 30 prochází tím oficiálním kanálem odstraňování. Mělo by se ještě přesně definovat, na kterých místech tato elektronická zařízení mají být dána k dispozici, kdo má co platit. Jsou lidé, kteří říkají, že spotřebitelé by měli zaplatit větší příspěvek a jiní eh, říkají, že to není správný přístup. Já se domnívám, že i výrobce musí nést samozřejmě svoji vlastní zátěž a uživatel musí mít také sociální odpovědnost a musí zajistit určitý eh, příspěvek v podobě tedy eh, sběru těchto materiálů anebo eh, odevzdání těchto spotřebičů. Tak, abychom zamezili tomu, že vlastně se vytratí takové velké množství spotřebičů. Nevím, jak je to u nás a u vás, ale u nás se děje, že někdo dá ledničku na eh, ulici a ta lednička do rána zmizí, ale je to tím, že jsou neoficiální, ilegální eh, akce v tomto smyslu. Samozřejmě, že se musíme zabývat tím, jak tedy odstranit materiály, které existují v tekuté podobě. To vše musí být zdokumentováno, není to eh, jednoduché, ale je nutné navýšit 33 a myslím si, že komise by to měla okomentovat. A teď se dostávám podle mého názoru k té nejobtížnější otázce a sice registrace výrobců a definice. To v minulosti byl těžký boj a tehdy byla snaha, aby vše bylo eh, řízeno národní legislativou. Já žiji v zemi, kde by to muselo regulovat 16 spolkových zemí a v Rakousku tomu není jinak. Teď bylo to vyřečeno tím, že se to bude regulovat jenom jednou, ale není to jednoduchá záležitost. Já se domnívám, že ten velký vnitřní trh by měl být schopen poskytnout registrační možnost. To znamená v té zemi, kde jsou usazeny eh, výrobci, měla by tady ale být vytvořena síť. To znamená, že sice může být registrována eh, například myčka v Nizozemsku a pak prodána v Portugalsku. Ti, kteří se zaregistrují, tak se musí zabývat také tou finanční záležitostí. Je to již složité, protože i náklady na odstraňování v různých zemích jsou odlišné. Neměli bychom ovšem propadnout některým omylům. Musíme si uvědomit, že máme vnitřní trh a dokáží si představit, že management eh, mezi Berlínem a Mnichovem je někdy i obtížnější než mezi Portugalskem a Berlínem. Máme tu tento velký vnitřní trh. A můžeme najít komunitární způsoby financování. Pokud poté při registraci se bude vyvíjet určitý trh, pak e, se domnívám, že to nebude špatný důsledek. Měli bychom tuto otázku velmi bedlivě proskoumat, ale já bych považoval za krok zpět, kdyby zúčastněné úřady, včetně mého ministerstva, ale také mnoho dalších institucí, které se zabývají výběrem financí na národní úrovni, bylo by Chápu, že tyto instituce si chtějí ponechat svůj statut, ale vytvořit 27 různých eh, takovýchto zařízení a registrací. To si myslím, že je velký luxus, bylo by to velmi drahé a měly by existovat jiné nástroje. Možná jediné místo pro financování nebude fungovat, ale budou to je samozřejmě přístup, který nemohu obhajovat. Až do posud to bylo tak, že sběrné místo, ten rozhodující bod byl tam, kde byly eh, přebírány náklady mm, výrobců. Došlo zde k určitému zlepšení, které navrhla komise. Ovšem já si myslím, že spotřebitel by měl také nést určitou povinnost. Teď je to tak, a to je přesně to, co vám chci navrhnout, máme Eh, speciální postup, není to komitologie, je to jiný postup, teď si nemohu vzpomenout na to jméno, ale pane předsedo, my jsme rozhodli, že můžeme reagovat pouze na to, eh, kde se komise domnívá, že je vhodné něco změnit. A já jsem se vždycky domníval, že parlament má kontrolovat zprávu. Zřejmě se tady musím ještě něco doučit. Takže já se domnívám, že tam, kde můžeme, bychom měli zasáhnout jako parlament. Ale neměli bychom být v situaci, kde bychom diskutovali a měnili pouze oblasti, kde by nám komise předkládala návrhy. Tady myslím, že není tento přístup v pořádku. Byl bych rád, kdyby komise zareagovala na moje otázky, zvláště na otázku B2B a B2C. To je jistě obtížná otázka. Dále prosím zareagovat na autorizaci a na eh, systémy řízení. Myslím si, že zde vzniká velmi složitá byrokracie a proto bychom mohli zajistit větší úspory, kdybychom investovali do správných projektů. Děkuji. Děkuji, pane Florenci, za kompetentní úvod do této tematiky. To odůvodnění, o kterém jste hovořil, by pravděpodobně mělo být předmětem dalšího konventu. Zatím komise má monopol na předkládání těchto iniciativ a těchto změn. Parlament nemá zatím toto právo. Takže požádal jste komisi, aby zodpověděla na několik otázek, takže prosím Hans Kekle, aby zareagoval. Yeah, thank you very much. Děkuji. Děkuji, pane předsedu, děkuji také zpravodaji za tuto úvodní reakci a hezké odpoledne všem. Začal bych poslední věcí, kterou zmínil pan Florence. A to eh, se týká procesu a přehodnocování. Já vás mohu ujistit, že eh, jsme nepostupovali tímto způsobem kvůli tomu, že bychom nechtěli zapojit parlament. Jde zde především o to, že tento postup se týká případů, kdy přehodnocujeme novou legislativu, která je stále teprve zaváděna v některých zemích. Proč jsme se tedy dostali do této fáze přehodnocování? Ehm, existuje zde určitý pocit nejistoty a postup přehodnocování může zaručit, že budou upravena některá ustanovení, která nejsou nutná. Takto je možné zaručit určitý stupeň právní bezpečnosti a kontinuity, jak v administrativě, tak eh, mezi podniky, které musí samozřejmě nadále pracovat. V tomto kontextu tedy hovoříme o zlepšeních. Když jsme předložili tento návrh, situace byla víceméně jasná. Měli jsme před sebou novou legislativu, která byla jenom dva nebo tři roky prakticky aplikována a poté jsme přešli do fáze revize. Tato revize má dobré důvody. Spravodaj to, myslím, zmínil velice detailním způsobem. Tato revize, revize zahrnuje některé právní a administrativní otázky, na které poukázala zkušenost. Bylo jasné, že je třeba tyto otázky řešit. Z hlediska životního prostředí jsme si povšimli toho, že eh, na místě není tato směrnice eh, uplatňována eh, tak ambiciozně, jak by uplatňována být měla. A docházelo zde k neplnému využívání potenciálu. Pokud jde o rozsah, proč jsme navrhli změnit pořadí, jak zmínil zpravodaj. A směrnice o elektronických zařízeních eh, definuje rozsah a směrnice o nebezpečných látkách ho poté dále rozvíjí. Existuje zde určitá nejasnost eh, podle článku 75 a z tohoto důvodu se snažíme situaci řešit. V novém návrhu eh, bychom tedy měli rozsah, který by stanovoval minimální seznam výrobků, který je vyčerpávající, pokud jde o směrnici týkající se nebezpečných látek. A to by byl určitý, tedy, jak jsem řekl, minimální rozsah, ale členské státy by to podle článku 175 mohly případně doplnit. Hovořilo se zde o tom, že je třeba zaručit eh, vysoké standardy bezpečnosti. My souhlasíme s tím, že takovéto standardy je v každém případě třeba udržovat a nesnažit se je snižovat. Další otázka se týkala cíle. je tento cíl stanovený komisí správný, je logický a odkud pochází? Zpravodaj zmínil některá čísla. Podle našich informací 85 E, všech elektrických a elektronických odpadů jsou e, v Evropské unii e, sbírána sběrnými místy. A to představuje velký podíl toho, co se dostalo v předchozích letech na trh. Z těchto 85 ale jenom malý podíl o malém podílu se dozvíma, dozvídáme my od členských států. Z tohoto e, důvodu zde existuje obava, že 50 až 55 se dostává do nelegálních kanálů a případně ven z Evropské unie prostřednictvím nelegálního exportu. Máme směrnice, které zaručují správné nakládání s tímto odpadem a tyto směrnice mají zaručit, že celých 85 kterých je odpadů, který, které, který je který se dostane do sběrných míst, by měl být zpracován legálním způsobem. Je nutné, aby rozstříděný materiál byl tedy zpracován odpovídajícím způsobem podle norem a my to musíme zajistit. Dále zde byla otázka, jestli je nutné rozšířit kompetence sběrných míst až tedy ke dveřím e, domu. My si myslíme, že bychom tímto způsobem mohli pomoci výrobcům, aby splnili své závazky. Existuje zde určitá díra mezi sběrným místem a, a dveřmi domácnosti. A tato díra by měla být v odpovědnosti výrobce. My ale nechceme, aby to bylo závazné. Necháváme to tak, jak je to nyní. Tato odpovědnost není povinná, ale snažíme se přesvědčit členské státy, aby o této možnosti uvažovali. Nyní několik poznámek k registraci. A tato otázka byla jednou z oblastí, která si zasloužila revizi a přehodnocení. Před dvěma nebo třemi lety jsme provedli konzultace a tehdy jsme vyslechli mnoho zainteresovaných stran. A neustále se opakovalo téma týkající se příliš vysoké administrativní zátěže. Provozovatelé eh, se museli v jednotlivých zemích znovu a znovu registrovat v některých případech museli znovu a znovu platit za stejné vybavení. Z tohoto důvodu jsme chtěli mít rejstřík, který zahrnuje minimální požadavky pro zjednodušené operace. První věc, kterou navrhujeme, že jedna registrace tedy jedno vyplnění formuláře, ať už na počítači nebo na papíře, by eh, mělo stačit. Jedna registrace by měla stačit pro všech 27 členských států. Pro provozovatele by tak záležitost byla vyřízená. Tato jednorázová registrace by pak eh, měla eh, poskytovat informace o tom, jaké jaká zařízení elektrická a elektronická jsou uváděna na trh v různých členských státech a e, mělo by zde existovat, e, měl by zde existovat toky informací k jiným rejstříkům, tak aby e, poskytovatelé nemuseli dvakrát platit za stejný kus zařízení, vybavení. Zároveň nechceme aby eh, provozovatel musel mít eh, sídlo v každé členské zemi. Chceme tímto snížit administrativní zátěž. Doufám, že těmito poznámkami jsem reagoval na ty nejdůležitější body, které zmínil pan zpravodaj a jestli jsem na něco zapomněl, rád to ještě dovysvětlím. Děkuji. Danke, Herr Kökler. Für pane Kügler, za tuto informaci. Máme čas až do čtyř hodin. Mám tady osm přihlášek do diskuze. Chce se ještě někdo přihlásit? Jinak již ukončím tento seznam. Dobře, takže nejvýše tři minuty na každého řečníka, takže dvě až tři minuty. Katlin má slovo. Děkuji vám, pane předsedo, bude to velice stručné. Nejsem tu na prvním mandátu, protože před šesti lety jsem zde pracovala a Karl Heinz si bude pamatovat s eh, jakým úsilím jsem se věnovala právě tomuto tématu. Toto iniciativa je velice důležitá. A Poté, co jsem si vyslechla ehm, komisi, je jasné, že to je směrnice, která pro nás je velice eh, důležitá, nesmíme ji ztratit z dohledu. Pro naše politickou skupinu je velice důležité, abychom došli ke zjednodušení, musíme eh, to zajistit pokud možno členským státům, aby se nám podařilo lépe dosáhnout našich cílů. A musíme na to opravdu napřít všechny síly. Ale v příštích měsících musíme se zaměřit na způsoby, kterými lze tohoto cíle dosáhnout. Já jsem spokojená ohledně toho, co řekla komise o mandátu, ale tak trochu mne překvapil cíl 65 Já jsem původně myslela, dobře, to je relativní cíl, nikoli absolutní cíl eh, na eh, hlavu, ale připadalo mi to poněkud eh, omezené řešení. A odpověď řešení teď, eh, pardon, odpověď komise teď eh, potvrzuje můj názor. Je třeba vědět, eh, jaké, jaké je procento sběru. A vidíme, že je vysoké toto procento sběru. Ale co se pak děje s tímto sběrem? 65% je procent sebraného tohoto nebezpečného materiálu je třeba zjistit, co se s tímto eh, odpadním materiálem posléze stane. Jak je s ním zacházeno? V tomto smyslu tedy můžeme směrnici posílit. A co se týče dlouhodobého výhledu, je pro nás zdrojem frustrace, když eh, v prvních diskuzích se hovořilo o individuální zodpovědnosti výrobce. Ale ve skutečnosti nic eh, z toho nebylo převedeno do aplikovatelných pravidel. Mezitím prošla řada let. Jsou zde zodpovědní výrobci, kteří chtějí zodpovědným způsobem uvádět na trh produkty, ale ne všichni jsou takto zodpovědní. A proto je třeba posílit tuto směrnici. tak aby se nejednalo pouze o individuální zodpovědnost výrobců, ale aby zde byla i kontrola o e, správném opětovném použití nebo dalším zpracování u něch materiálů. Jde nám také o to, aby e, správným způsobem byly vyráběny výrobky, aby byly tedy co nejdokonalejší. A určitě znáte práci slavného německého profesora, princip cradle to cradle. Mm. Tento princip je velice známý po celém světě a myslím si, že tímto způsobem bychom měli využívat veškeré tyto materiály. A v tomto případě naše politická skupina bude pro. Děkuji, takže vidím, že jsou tady kolegové, kteří mají velmi rádi toto, tyto odpadní elektrické a elektronická zařízení pan Flatko Panajotokos, další řečník. Děkuji, pane předsedo. To je velice důležitá otázka, o které diskutujeme. Jde zde o to, jak v Evropě najít nové způsoby, aby Evropa měla strategické prvky, strategické suroviny. Evropa každý rok vydává mnoho peněz eh, na to, aby si zachovala svůj elektrotechnický průmysl. Komise eh, předkládá tímto návrhem velice eh, dobrou strategii. A tento, toto téma je skutečně pro nás nesmírně podstatné pro všech 27 členských států. Je nutné, aby ve všech členských státech byl implementován nový přístup. Tímto způsobem budeme moci ušetřit mnoho důležitých složek elektronických zařízení. Děkujeme, Michal Bremopopoulos. No, ten uh, Julie... Není zde, takže Julie Gelling. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já mám jenom několik poznámek jménem své politické skupiny četla jsem návrh komise a byla jsem překvapena tím, že, zde, že to není dostatečně rozpracované, pokud jde o chápání trhu s elektronikou. Já chápu, že cílem je zvýšit objem recyklovaných materiálů, ale není zde vůbec nic, co by poukazovalo na to, proč některé oblasti, některá odvětví jsou úspěšnější, proč některé produkty jsou více recyklovány. Není zde jasně zohledněno chápání trhu. V kterých oblastech se tedy eh, výrobci a spotřebitelé nechovají tak, jak bychom chtěli a proč se tak nechovají? My jako poslanci musíme vytvořit systém, který nebude spočívat v regulaci, ale jde především o to, přijít na to, jak poskytnout pobídky producentům a spotřebitelům, aby se vydali naším směrem. Tato e, změna navrhovaná komisí se dostatečně nesoustředí na to, proč v některých odvětvích, v některých, u některých materiálů nedosahujeme toho, čeho chceme. A je potřeba, abychom měli také nějaké nástroje na to, zda tato změna bude efektivní nebo nebude, protože v současné době tyto nástroje nemáme. Myslím si, že se zde hovoří hodně o cílech, ale eh, chybí zde metodologie. Eh, myslím, že zde chybí odpovídající detaily. Nestačí to. Richard Seber. Richard Seber. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat zpravodaji a také zástupci komise za vysvětlení. Eh, já podporuji Evropskou Eh, strategii z hlediska recyklace, která by měla být eh, povinná. Ale ne úplně jsem pochopil vysvětlení komise ohledně formy. Proč to musí být eh, recast? Proč bychom neměli vycházet z toho, co špatně nebo dobře funguje? To by měla být naše úloha a komise by na tomto základě měla předložit eh, návrhy. Myslím si, že tato zvolená forma není ta správná a nejsem s tím spokojen. Co se týče právního základu, tady myslím, že to není úplně správné. Eh, tedy eh, myslím si, že 95 by bylo lepší a nikoli článek 170. Za druhé, Vzhledem k tomu, že existují velké rozdíly eh, mezi členskými státy, chtěl bych vědět, jakým způsobem bychom chtěli dosáhnout těchto 65 Já tady vnímám rozdíly mezi členskými státy, které jsou tedy samozřejmě evidentní, ale bylo by dobré také zavést ten eh, pojem eh, evropského postupu to znamená zvláště eh, v oblasti prosazování tohoto práva. My jsme hovořili také o evr- problému evropských zásilek, tam to také nefungovalo příliš dobře. Bohužel Evropa trpí rozdíly ve způsobech prosazování práva v členských státech. Ta komise udělala správný krok směrem k vnitřnímu trhu, ale schází tam jeden krok, pokud chceme dojít dále. Měli bychom také zaručit, že z hlediska pojmu evropských výrobců bude možné také prosadit toto právo. Zatím tomu tak není. A proto jsme v té staré směrnici mm, hovořili o těchto rozdílech mezi národními systémy. Některé fungují lépe, některé hůře. Takže jeden krok mi zatím schází. A za třetí, řekli jste, že důležité je mm, spravedlivě toto rozdělit mezi tedy výrobci, mezi členské státy, mezi obce a tedy dosáhnout spravedlivého rozdělení. Samozřejmě, že co se týče produktů, tak e, výrobci by měli být také připraveni k organizaci sběrných míst Eh, bylo by dobré také na komunální úrovni toto zajistit a zde by směrnice měla lépe vysvětlit, jak by to v budoucnosti mělo fungovat. Byl jsem velmi překvapen výpovědí ohledně těch 85%. Tři minuty. Dobře, takže končím, pane předsedo. Děkuji. Vittorio De Broli. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Chci se vrátit k rámcové směrnici o odpadu, která uvádí určitou hierarchii, to je recyklování, rekuperaci a především opětovné získávání toho materiálu, eh, který posledně může být nějakým způsobem eliminován. A teď nemám pocit, že v této směrnici bychom se dostali dostatečně daleko v tomto směru. Neboli opětovné použití mnoha přístrojů jako takových je možné a každopádně by mohlo být možné i recyklovat komponenty těchto zařízení, těchto přístrojů. Myslím proto, že bychom měli dojít k přísné aplikaci hierarchie eh, zacházení s odpadem, eh, kterou jsme sami schválili. A také bych rád byl ujištěn o tom, co už zmiňoval kolega Panátov. Neboli integrované obvody obsahují prvky, které někdy jsou velice vzácné a velice drahé. A pokud se nám je nepodaří získat, recyklovat, můžeme se osnout situaci, kdy nám prostě budou docházet, bude jich málo. Proto musím být mnohem systematičtější a přesnější při těchto eh, snahách o opětovné získání eh, surovin eh, z použitých přístrojů. Podle mne tato směrnice tady není dostatečně ani hluboká, ani konkrétní. Děkuji. Děkuji. Pět Líze. Děkuji, pane předsedo. Já podporuji postoj Karla Heinz Frolence. Já mám jenom tři specifické připomínky. Za prvé, téma eh, šetřivých lamp. A to bylo důležité téma eh, také v předvolebním boji. Někteří poukazovali na to, že eh, zde existují s úspornými svítidly určité problémy a že kvůli tomu by se neměly využívat, ale v každém případě je dobré situaci zlepšovat. A tyto lampy jsou, tato svítidla jsou zahrnuta do směrnice, ale já nevím o žádném způsobu, jak aby bylo možné tyto lampy vracet. Samozřejmě komise navrhuje, aby e, tento odpad byl e, vybírán už e, z domácností, ale to zatím nefunguje. Je důležité ale, aby lidé, kteři, aby věci, které je možné koupit, bylo možné také vyhodit odpovídajícím způsobem. V některých zemích to možná funguje, takže bychom se měli podívat na to, aby to nemělo být pravidlem. Pokud jde o fotovoltaická zařízení. A výrobci mají obavy, že pokud budou zahrnuti do této směrnice, dojde k velké mu nárůstu cen. Já doufám, že komise v této oblasti bude rozumná. Pokud jde o přepracování, já bych chtěl požádat předsedu. Vy jste řekl správně, jako bývalý předseda výboru pro ústavní záležitosti, že je to na komisi. Ale podle meziinstitucionální doho- dohody se praví, pokud je to vhodné, parlament či výbor mohou změnit věci, které komise měnit nechce. Já si myslím, že bychom toto ustanovení měli vykládat velkoryse, tak abychom na závěr měli zprávu, kterou můžeme přijmout jednohlasně. Děkuji, kolego. A pokud je to tak v ustanovení, potom to tak uděláme a uvidíme, jaké budeme mít pozměňovací návrhy. Dále Boguslav Sunik. Já bych navázat do toho, o čem mluvil. Já bych rád navázal na to, co řekl Karlinus Florenc a pan Cebr. Musíme ukázat, jak lze sbírat použité zařízení. Například u nás výrobci museli vytvořit společně nadaci a tato nadace se zabývá sběrem takovýchto materiálů. To znamená, že musí rozmístit kontejnery a tak dále, ale bohužel je tu i ehm, konkurence mezi různými, dokonce méně skrupulózními operátory v této oblasti, eh, který, kteří také eh, takto eh, vystaví ven kontejnery, nicméně zařízení, které se tam ostne, nakonec stejně skončí v odpadu, ve šrotu čím se ničí životní prostředí. Zatímco eh, pak zařízení, eh, které bylo určeno k tomu, aby tedy rekuperovalo onen cený materiál, neběží eh, na svou plnou kapacitu, protože materiál, který by tam měl dostat, skončil ve šrotu. Potřebujeme tedy zajistit um, legální uh, trh pro sběr, um, výkup, ne výkup, ale sběr tohoto materiálu elektronického a elektrického, aby správným způsobem mohl být sbírán tento materiál. Toto přepracování by tedy se mělo snažit o to, aby místo virtuálního trhu eh, s nebezpečnými látkami se stal skutečným trhem, bylo by to užitečné pro nás všechny. Dankeschön, Christoph. Děkuji, Kristofa Fjerna. Děkuji. Je eh, konstigt att vi får en recast. Připadá mi trochu zvláštní, že zde máme přepracování které se snaží možná do jisté míry jít proti našim snahám zlepšit situaci. A přesto si ale myslím, že jisté věci v tomto přepracování jsou dobré. Je ale třeba zamyslet se nad tím, jaký vliv to bude mít na obchod. A protože je jasné, že obchod tímto nesmíme žádným způsobem komplikovat zběrná eh, místa a instituce, která, které provádí recyklaci, nesmí mít eh, kvůli tomuto přepracování komplikovanější život. A zároveň se zdá, že zde existuje snaha o silnější harmonizaci, to řekl také pan Zéber. Já si myslím, že aplikace bude představovat velké problémy pro průmysl a pro podniky. Z tohoto důvodu se musíme zamyslet nad tím, jak bychom mohli zvýšit míru harmonizace v rámci nového přepracování. Já se v, tomto, v této oblasti tolik nevyznám, ale mám obavy z toho, že tato směrnice, která se týká především elektronických a elektrických zařízení, bude mít vliv také na těžká průmyslová zařízení. Nesmíme vytvořit systém, který by rozlišoval nesprávným způsobem mezi různými zařízeními. Je třeba mít na paměti, že zde existují rozdíly mezi počítačem a například velkými generátory. A to musíme zohlednit v, našich, v naší budoucí práci. Ano, to je v pořádku, takže pan Resterosi. Sí, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s mnoha kolegy. Myslím, že je nezbytné zajistit takýto výběr elektrotechnického a elektronického zařízení a to tak, aby tento systém byl společný ve všech členských státech například. Například postup ze strany výrobců ano, můžeme dát tuto zodpovědnost výrobcům, ale to takovým způsobem, že by to bylo opravdu povinné pro výrobce. Teď budu hovořit o Itálii, kde dnes občan se může zbavit televize nebo myčky nebo čehokoliv jiného mnoha různými způsoby. Například odnést Ehm, toto zařízení do šrotu, ale pak se neví, jak toto zařízení skončí, nebo může odnést zařízení do eh, zvláštního sběrného bodu, a nebo eh, může nechat poslat ten eh, starý spotřebič do rozvojových zemích a jim pomoct těmto třetím zemím. Takže teď jde o to, jak zajistit, aby výrobci měli um, zájem na tom, aby vybírali ten, eh, tyto staré předměty, tyto staré zařízení. Musíme jim dát určitou povinnost. Můžeme toho dosáhnout určitou pokutou, například pokud nedosáhneme určitého procenta eh, zpětného výběru tohoto zařízení, tak eh, by se došlo k tomu, že nakonec spotřebitelé budou platit víc za dané zařízení, protože pokud budou penalizováni výrobci, budou se hojit na zákaznicích. Grazie, Karin Kanda. Děkuji, Karin Kanda. Danke, ich habe nur eine Verständnisfrage, wenn wir Děkuji, já jenom porozumění, když už hovoříme o těch 65%, eh, je to obecně pojaté procento nebo je to rozděleno? My víme, že u těch velkých přístrojů je velká ochota vracet eh, tyto přístroje, zatímco když jsou malé spotřebiče, tak to tak není. Takže co znamená toto procento ve skutečnosti? Eh, bude možná, že to bude zkreslovat skutečný objem těchto přístrojů, které se budou vracet. Pan Florenc a pan Kettler se k tomu pak vyjádří. Máme tady ještě přihlášku paní Sabine Wirz. Ja, vielen Dank. Äh, Děkuji. Já si myslím, že je dobré, pokud bude rozvinuta tato směrnice z hlediska eh, starých spotřebičů elektronických a elektrických, takže to vítám ale sdílím tu otázku ohledně eh, těch společných cílů 65 Já jsem se dočetla, že je možné to dosáhnout ve dvou letech a ne až v roce 2016. Takže tady irituje také ta skutečnost, že se to vztahuje na hmotnost těch starých přístrojů a nikoli na určité druhy, protože tady mohou existovat velké rozdíly. Já si myslím, že to může vést k tomu, že lehké spotřebiče, eh, které máte v domácnosti, skončí eh, vlastně eh, v popelnicích, v normálním domácím odpadu. Takže to je otázka na komisi, jak bychom se mohli vyhnout tomuto fenoménu a jakým způsobem tedy složit tyto celkové kvóty. Paní Grostet na závěr, děkuji. Pokusím se hovořit velmi stručně. Chtěla bych zdůraznit význam působnosti této směrnice a chtěla bych požádat o to, abychom vyloučili fotovoltaické panely z této směrnice vzhledem k tomu, že bojujeme proti klimatické změně, snažíme se podporovat obnovitelné energie a víme, že jsou technologie, které používají kadmium, což je lacinější. To přináší určité výhody, protože tyto solární panely eh, jsou jaksi účinnější z hlediska návratnosti investic, Eh, uhlíková stopa je slabší, nižší, emise také, také tam se hrává roli životní cyklus těchto fotovoltaických zařízení. Tato zařízení jako taková neznamenají nebezpečí pro životní prostředí a zdraví. Výrobci, kteří vyrábějí tyto panely, se zavázali v dobrovolných programech ke sběru a recyklaci. A vzhledem k tomu, že životní cyklus je minimálně 25 let, tak se domnívám, že by bylo vhodné vyloučit tato zařízení z působnosti této směrnice, jinak vytvoříme další problém v době, kdy naopak potřebujeme tlačit na využití obnovitelných energetických zdrojů. Děkuji. To je téma, které jistě zaznamenali zástupci příslušných firm. Je to problém s těmi takzvanými solárními panely. Takže teď bych požádal zástupce komise, aby ještě odpověděl, pak bude hovořit také pan Florenc. Yeah, thank you. Thank you very much again for... Děkuji ještě jednou za to, že můžeme tady promluvit. Chci poděkovat všem řečníkům za významné názory, které předložili. Vrátím se ke dvěma obavám, které zazněly několikrát. Za prvé je to sběr procento nazbíraného materiálu ze zařízení. V těch nejzralějších ekonomikách v Evropské unii už dnes máme zhruba 65 sběru zařízení, které bylo v předchozí době prodáno. To znamená, že v těch zralých ekonomikách už jsme dosáhli tohoto cíle a nikdy jsme proto nesouhlasili s těmi, kdo tvrdili, že to je eh, příliš eh, fantazijní cíl nebo nedosažitelný cíl. Je nepochybné, že musíme přijít se směrnicí, která se bude eh, dát aplikovat na celou Evropskou unii. Víme, že v některých členských státech to ještě není taková situace. Spousta zařízení je prodávána každoročně, dostává se na trh, aniž by později byla tedy e, sbírána. Takže jsme si stanovili datum 2016 a anticipovali jsme takto okamžik, kdy by mělo dojít k vyzrání těchto ekonomik. E, ve většině tedy členských států by bylo možné eh, uvažovat o takto vysokém poměru vybraných starých zařízení. My jsme eh, do tohoto cíle zabudovali dvě takové záchranné sítě. A Eh, řekli jsme, že v roce 2012 přijme zpět k vám do Evropského parlamentu a budeme projednávat eh, proveditelnost tohoto cíle. Tato zpráva se má zabývat množstvími, ale může to být i zpráva, která se bude zabývat diferenciacemi. O, o tom jste právě hovořili i mnozí z vás protože jste hovořili o tom, proč například nemáme různé, různé cíle pro různé zařízení, pro těžší, lehčí přístroje a pro různé druhy těchto elektronických elektrických zařízení. To znamená, že chceme detailněji a hlouběji to sami projednat, eh, pokud bude nezbytné ještě změnit nějak ty cíle. 85%. Proč jsme si zvolili 85% jako náš cíl? Myslíme si, a tím chci odpovědět eh, všem, eh, kdo říkali, že nevyužíváme plný potenciál, eh, jsme přesvědčeni, že opravdu takto můžeme opravdu nachytat ten elektronický odpad. Eh, určitý druh odpadu není využitelný, a to je zhruba těch 13 Té, tento, toto, tato zařízení eh, bohužel eh, spotřebitelé nehledě na onu značku recyklace zahazují do komunálního odpadu. Takže samozřejmě můžeme ještě jednou zvážit i toto procento, ale pořád se jedná o tedy jiný cíl, jinou, jinou, jiný druh e, myšlení. My jsme uvažovali o 83%, 87%. Některé členské státy e, jsou schopny plnit toto procento lépe, některé hůře a proto chceme zajistit, že zde budou že zde budou všechny státy mít rovné zacházení ohledně jednotlivých požadavků a proto chceme zjistit, jak to nejlépe vykonat a chceme, aby všechny členské státy tedy mohly předložit eh, zprávu těchto 85%, eh, takže jsou, že pro ně budou za určitých eh, podmínek proveditelné. Co se týče diferenciace cílů a cílů pro jednotlivé kategorie, tam mm, už se provedly různá hodnocení, hledali jsme různé možnosti, detailní čísla u jednotlivých eh, kategorií už najdete. Možná bychom mohli provést další diferenciaci, ale nepřejeme si, aby, eh, aby zde byly příliš eh, náročné požadavky na administrativu protože kdybychom příliš diferenciovali, mohlo by dojít k tomu, že by bylo zapotřebí provádět velice detailní zprávy, což by bylo velice složité. Děkuji vám tedy za připomínky a také za to, že jste nám umožnili promluvit. Děkuji. Děkuji, pane Krykli, Karl Heinzi Florenci. Jak budeme pokračovat dále s tímto tématem? Ano, já bych chtěl nejdříve poděkovat protože si myslím, že jsme zde slyšeli mnoho zajímavých věcí, také potvrzení. Byl jsem velice rád, že zde byly náznaky toho, že zde existuje podpora harmonizace. A já bych eh, chtěl vědět od rady, jestli je zde ještě zastoupena. Proč rada neustále prosazuje řešení této otázky na národní úrovni? Ehm, není si 27 členských států eh, za jedno, nebo jak se věc má? Eh, je mi jasné, že zde existují určité eh, příjmy, ale věc zcela, zcela nechápu. 65% to je dobré, ale v posledních dvou letech došlo v nových zemích eh, k rychlému vývoji a to znamená, že zde roste také produkce těchto eh, těchto zařízení. Myslím si, že komise by se teda tedy v tomto ohledu měla nad číslem ještě zamyslet. Kolego Prody, já souhlasím s hierarchií, my jsme se na tom podíleli, ale hierarchie nesmí být zcela eh, zabetonována. Eh, například eh, prastaré ledničky mé matky by neměly být dnešním, v dnešní době opět používány, protože spotřebovávají hrozné množství energie a je třeba co nejrychleji je stáhnout z trhu, protože je třeba se jich zbavit. Je nutné mít nějaký způsob, jak to učinit. Komise navrhla 80% míru využívání, recyklace, znovu využívání. A myslím si, že to je asi rozumné. E, pane kolego Rosy, já už jsem vám nerozuměl, když jste hovořil o úniku uhlíku, ale dnes jsem vám nerozuměl už vůbec. Itálie má horší údaje o sběru než Bulharsko. To není vina italských občanů, ale vina toho, že zde neexistují žádná jasná pravidla je třeba, aby se o to postarala politika. Já nejsem žádný sociální pracovník, ale já bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste s námi v tomto spolupracovali. Pokud chcete mít v Itálii sběr, je třeba, abyste k tomu své občany vedli a abyste jim to umožnili. Takže to byla taková kritika. Já se těším na další vývoj a mohu říci, že pokud jde o lhůtu, kterou kolegové zmiňovali, já mám určité obavy, protože eh, lhůty jsou značně omezené, značně krátké. A já nemohu slíbit kolegyni, která je zodpovědná za druhou směrnici, že všechno včas stihneme. Já si myslím, že kvalita je na tomto místě velice důležitá. Budeme se samozřejmě o to snažit, ale nemůžeme přehnaně spěchat. Já představím svoji zprávu a na pozměvací návrhy zde máme od představení zprávy jenom velice málo času, několik dní. Předseda se ale musí postarat o to, abychom lhuty mohli dodržet. Takže uvidíme, jak budeme postupovat. Děkuji. Vy jste hovořil eh, k panu Rosimu. Ten vám chce nyní vysvětlit, co vlastně chtěl říci. Prosím, buďte struční, není to obvyklé, ale dám vám slovo. No, je Ne, ale je to třeba, pane předsedo, protože jsme si neporozuměli. Vůbec jsem neřekl to, co zde bylo uvedeno. Já jsem řekl, že jsem pro sběr elektrozařízení. A hovořil jsem o problému. Například v Itálii dnes takovéto zařízení může být sbíráno třemi způsoby. Za prvé místní uh, úřady jako obce. Za druhé soukromé subjekty a pak se neví, co s tím dál soukromé subjekty dělají, anebo to jsou dobrovolné organizace, které sbírají stále fungující zařízení a posílají do třetích zemí. Takže pokud my nedáme zodpovědnost výrobcům za sběr, musíme také učinit, eh, vytvořit eh, další zodpovědnost u někoho, jiného. Jak můžeme brát zodpovědnost, jako tedy výrobci, pokud zodpovědnost e, za samotný sběr neponese průvodce? Pokud bychom se chovali takto, vzniknou jen další náklady a ty náklady nakonec ponese spotřebitel. Good. Eh, Dobrá, pan Florence to teď pochopil, to je teda v pořádku. Pak tady byla ještě otázka na radu proč se uzavírá rada harmonizaci. Můžete zaujmout stanovisko k této věci? Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za to, že zde mohu promluvit za předsednictví a za eh, radu. Začneme cílem, to je zjednodušit sběr a recyklaci těchto zařízení jednodušší. Myslím, že um, instituce, které pracují na přepracování, se na tomto shodnou. Analýza situace byla um, v podstatě podpořena členskými státy poměrně široce. Je jasné, že chceme efektivní a jednoduchý způsob sběru, eh, chceme bezpečnou implementaci eh, tohoto, mm, tohoto právního textu. Jsou tu určité národní systémy, ale potřebujeme ještě další zlepšení. Především potřebujeme zajistit harmonizaci a zjednodušení eh, činnosti jednotlivých aktérů, ať už se jedná o výrobce, Eh, spotřebitele či organizace, které mají dohlížet nad eh, korektní implementací této směrnice. A můžeme o tom dále diskutovat eh, se zpravodaji a se, s dalšími zúčastněnými stranami. Je zcela jisté, že takto bude dál rada pokračovat. Toto je naše pevné prohlášení. A v průběhu našeho předsednictví cílem je, abychom dále pracovali na tomto tématu. Měli jsme politickou rozpravu na toto téma. Chceme ke konci semestru vypracovat eh, zprávu o dosaženém pokroku a pak ji můžeme předložit. Děkuji. Děkuji. Tak z hlediska harmonogramu a metody by bylo dobré, kdyby obojí paralelně bylo prodiskutováno na plenárce, to znamená přibližně ve stejnou dobu to znamená, zpráva a hlasování by mělo proběhnout eh, také ve výboru, to znamená, návrh by byl eh, v listopadu začátkem prosince a v květnu by se o tom mělo jednat na plenárce. A teď se dostáváme k další otázce v tomto komplexu. Je to bod číslo 12 omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Paní Jill Evans eh, je zpravodajkou, která je věcně příslušná, takže jí předám slovo, aby uvedla tuto tematiku. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že nejdřív komise chtěla přednést věc a já poté eh, zmíním některé své myšlenky pro zprávu. Takže vy byste to chtěla mít raději naopak, takže začneme komisí, co nám navrhuje. Pan Kögler. Děkuji. Doufám, že to stihneme projít celkem stručně zmíním hlavní rysy tohoto návrhu. Odkud eh, tedy vycházíme a proč navrhujeme to, co navrhujeme? Podobně jako v předchozím případě, když jsme se začali zabývat eh, přepracováním, a viděli jsme, že se jedná o velice novou legislativu, která se právě zavádí a, a kterou teprve jak si začínají chápat jednotliví aktéři. Byli jsme ale už svědky toho, že první zkušenosti ukázaly podobně jako u první směrnice určitá slabá místa. Existovaly zde problémy, pokud jde o soudržnost, o koherentnost mezi jednotlivými členskými státy. A to znamená, že zde také existovaly přehnané právní překážky a administrativní překážky. Zároveň jsme byli požádáni, aby se komise zabývala zahrnutí kategorií 8 až a 9, tedy lékařské prostředky a také, abychom se podívali na seznam zakázaných látek a pokud to bude potřeba, pozměnili tento list a tento seznam. Postupovali jsme stejným způsobem jako u předchozí směrnice. A říkali jsme si, že s ohledem na to, že je to mladá legislativa, neměli bychom vyhodit všechno, co máme a přijít s něčím úplně novým, ale naopak, že bychom se měli snažit zlepšovat pouze to, co evidentně nefunguje. Já chápu obavy, které zde existují. My jsme se domnívali, že přepracování tedy bude v tomto případě nejlepší. Takže několik minut bych potřeboval na to, abych zmínil základní body návrhu, který máte před sebou. Nedotkli jsme se základních cílů této legislativy. Hlavními cíly je zbavit se určitých eh, nebezpečných látek eh, v elektrických a elektronických zařízeních. A dalším cílem je samozřejmě chránit ty, kteří pracují s těmito zařízeními ve chvíli, kdy se eh, tato zařízení vyhazují a chránit také životní prostředí před těmito nebezpečnými látkami ve chvíli, kdy se stávají odpadem. Druhým důležitým bodem je, že zde existuje zmírnění, je možné učinit výjimku pro některé technické aplikace, a pokud je to nutné a opodstatněné na základě technických údajů. Snažili jsme se ehm, zachovat tento cíl já nechci zacházet eh, do detailů, ale snažili jsme se tedy změnit vztah mezi těmito dvěma směrnicemi. Eh, tato směrnice o nebezpečných látkách je nyní hlavní směrnicí, eh, má vyčerpávající seznam a tento seznam je možné doplňovat ze strany členských států. Vyjasnili jsme mnoho definic, které způsobovaly nejasnosti a tyto definice jsme harmonizovali s ostatní legislativou, která byla odhlasována v poslední době. Jedná se například eh, o otázku hospodářského provozovatele, eh, o otázku eh, o definici zařízení, o definici nebezpečných látek a tak dále. Těmito definicemi jsme se snažili předcházet nejasnostem. Nyní k některým dalším otázkám. Doplnění e, zákazu některých látek. Provedli jsme průzkum potenciálních nebezpečných látek, které jsou používány v hospodářství a které představují určité obavy, pokud jde o vliv na životní prostředí. Kontrolovali jsme, chování těchto látek, zda by měly být doplněny do seznamu. Asi všichni eh, to znáte. Eh, měli jsme velice velký, rozsáhlý seznam a nakonec jsme ho zredukovali na pět velice závažných kandidátů. Těchto pět kandidátů jsme eh, přeskoumali. TBB PA. To je látka, která mohla být doplněná na tento seznam, ale nakonec jsme dosáhli e, závěru, že není třeba tuto látku upravovat v této legislativě. Další e, látky, byli eh, identifikovány jako kandidáti pro další zkoumání. V této chvíli jsme neměli dostatečné informace, pokud jde o dostupnost náhradních látek pro některé tyto látky. A neměli jsme také eh, dostatečné informace, pokud jde o náklady potenciálního zákazu. V této situaci jsme si mysleli, že je eh, dobré identifikovat tyto čtyři látky jako hlavní kandidáty, které by, kteří by měli být později doplněni na seznam, ale je třeba počkat si na další údaje, než budou na seznamu. Pokud jde o tedy zákazy látek, další důležitá otázka je, jak budeme postupovat při identifikaci látek, které by měly být zakázány v budoucnosti. Navrhli jsme snažit se harmonizovat přístup, pokud to bude možné, a s novou legislativou týkající se chemikálií, tedy s REACHem. Navrhli jsme, že budoucí postup v rámci této směrnice by měl odpovídat logice, která je stanovená v rýči. Přidávání na seznam by ale nemělo podléhat rozhodovacímu procesu, tak jak je identifikován v rýči. Dále jsme se zabývali dalším důležitým bodem a to se jedná o dočasné výjimky. Zde jsme zavedli dva další body. Za prvé, že obracíme důkazní břemeno. Nyní ti, kteří budou chtít požádat o výjimku, budou muset poskytnout důkazy o tom, že tato výjimka je opodstatněná. V současné době je důkazní břemeno na komisi a e, samozřejmě e, to někdy hraničí s proveditelností. A samozřejmě e, toto důkazní břemeno odpovídá tomu, co je opět stanoveno v rýči. Zároveň jsme navrhli identifikovat lépe důvody, na základě kterých mohou být poskytnuty výjimky. Jde zde o to, že v dnešní, situa- v dnešní době jsme v jiné situaci než před sedmi nebo osmi lety. Nyní máme mnoho evropských strategií a legislativy, která stanovuje, že trvale udržitelný rozvoj má tři pilíře, životní prostředí, ekonomický rozvoj a tak dále. Z tohoto důvodu se domníváme, že je nutné, abychom zohledňovaly všechny tři pilíře ve chvíli, kdy se rozhoduje o výjimkách. A někdy je samozřejmě možné navrhno, nahradit látku, ale je třeba zohlednit to, zda je možné e, tuto e, nahrazující látku dodávat na trh v dostatečném množství a tak dále. Musí se také zohledňovat, jaký dopad by to mělo například na pracovní místa v Evropě, potenciální zákaz určité látky. Směrnice podle našeho názoru trpí tím, že není dostatečně implementována v členských státech. Dohled na trhu není dostatečně přísný a Ti, kteří směrnici nerespektují, nejsou postihováni. Z tohoto důvodu jsme v článcích eh, v článku 628 eh, zavedli nové způsoby dohledu nad trhem a navrhli jsme zde, že eh, takovéto mechanismy dohledu nad trhem by měly později být dále rozpracovány v rámci komitologie. Na závěr bych chtěl říci to, co jsme neudělali. My jsme samozřejmě zhodnotili mnoho možných cest, ale nakonec jsme některé cesty odmítli. V žádném případě jsme eh, nechtěli eh, směrnici zrušit nebo úplně eh, změnit. Dále jsme nechtěli zrušit eh, eh, zákaz DKBD. Eh, e. My si ale přesto myslíme, že tato látka je nebezpečná, takže bude třeba situaci řešit. A v současné době nenavrhujeme změnit seznam nebezpečných látek, protože nemáme k dispozici dostatečné informace, ale v každém případě a chceme tyto látky, které jsem zmiňoval, a proskoumat a případně je na seznam doplnit. Děkuji. Euh, eh, děkuji mnohokrát. Nyní předám slovo Jill Evans. Máte slovo. Thank you, chair. Děkuji. Paní předsedkyně, chci především poděkovat panu Kuglenovi za jeho jasnou prezentaci, přepracování, omezení nebezpečných látek v elektrozařízení. A začnu tím, e, stejně jako o tom hovořil on, cílem této směrnice je přispívat k lidskému zdraví a k eh, správnému eh, vyřazování z oběhu a eh, sběru elektrozařízení. Přitom nechceme poškodit průmysl samotný. Elektrozařízení, jak už bylo řečeno, patří k nejrychleji se vyvíjejícímu odvětví a my očekáváme, že tu bude mnoho milionů tun do roku 2020, teď je to 9 milionů tun ročně. E, často dochází k tomu, že lidé e, nevědomky dopustí, aby jejich zařízení, elektrozařízení skončilo někde volně e, v přírodě. A takovéto zařízení působí ve v rozových zemích velice závažné problémy, protože může uvolňovat při zpracování jedovaté látky, jako jsou dioxíny. Stávající eh, směrnice se zabývá eh, například zpomalovače hovoření a dalšími chemickými látkami. Je velice důležité, protože nejenže upravuje evropské standardy, ale evropské normy pro výrobce, eh, pardon, se normy pro výrobce. Ovšem jsou tu ještě nové výrobky, kde to má jiný efekt. Tyto produkty Eh, byly přepracovány, aby splňovaly tyto normy a eh, dokonce některé firmy přistoupily k tomu, že změnily eh, způsob výroby a složení svých výrobků, šly ještě dál, než jsme my požadovali. Také se chci zmínit o některých bodech, na které se zaměřuje moje zpráva. Za prvé, co se týče pole působnosti této směrnice, Hodně se o tom diskutovalo. Neboli jaké produkty by měly být pokryty touto směrnicí. Argument, který zde e, byl vysloven proto, aby tu nebyl jenom seznam výrobků, aby nebyl tedy mm, zmatek, aby byla jasná harmonizace. Nicméně závazný seznam nemůže pokrýt e, e, rychlost rozvoje elektronických zařízení. Ve skutečnosti ten seznam není závazný a není vyčerpávající, protože určuje jen kategorie, do kterých ty produkty mohou být zařazeny na seznamu. Takže to není opravdu závazný seznam, nemůže pokrýt všechno. Věřím tedy, že jen takto otevřená, otevřený seznam může předejít špatné interpretace. Hmm. Eh, protože jinak by platilo, že to, co není eh, vyloučeno, eh, je v pořádku a my toto učinit nemůžeme, proto potřebujeme, aby tedy tato směrnice byla otevřenější, abychom měli i jasnou právní situaci. Musíme ale poskytnout eh, přechodné období pro ty produkty, které hm, doposud nebyly pokryty touto směrnicí a eh, budou pokryty eh, do budoucnosti, nebo případně, aby si mohli požádat o výjimku. Dalším důležitým bodem jsou nová omezení. Původní směrnice se zaměřovala na výrobky bez obsahu kadmiana. Bez kadmia. A už jsme o tom dlouho hovořili, ale já jsem přesvědčena, že je to řada dalších prvků, které by měly být také e, vyloučeny e, z výroby. Šlo tedy o to, abychom, e, abychom prostudovali, jak na základě vědeckého výzkumu přepracovat tento seznam a jak na základě odborných studií postupovat dál. Komise sama na základě studií také navrhuje další omezení. Takže já v, m, mm, jdu tím směrem například eh, látky, které jsou v příloze 3, eh, že by byly do přílohy 4 převedeny. A to jsou látky, eh, jako například halogenové zpomalovače hoření a další. Je tu celosvětová iniciativa tohoto průmyslového období eh, pro odvětví, které eh, vyrob, mm, vyrábí zpomalovače hoření. A ty už vylučují tyto zvláštní látky, eh, například z výrobků, jako jsou mobilní telefony, televizory a podobně. Firmy jako Sony, Ericsson, Apple, se kterými už jsme diskutovali o Eh, takovýchto látkách. Eh, nám řekli, že eh, v listopadu o tom se budou jednat dále. Elektronické firmy samotné opouštění využívání nebezpečných látek ve svých výrobcích. Pak tu jsou ještě další látky, které čekají na certifikaci a jedná se o téměř 100 eh, různých mm, producentů, kteří eh, chtějí vyrábět produkty bez obsahu halogenu. Je zde celá řada praktických řešení. Dosavadní eh, řešení ale nestačí, protože my si přejeme, aby se tohoto schématu účastnila, účastnili všechny firmy protože jsem přesvědčena, že jediná společná legislativa, jediná norma by, která by byla platná pro všechny, by mohla přinést řešení. Sloučeniny halogenu by eh, mohly být využívány v určitých kategoriích elektronických zařízení. Eh, například eh, nejednalo by se o kontrolní a lékařská zařízení. Co se týče metodiky, Setkala jsem se s mnoha lidmi za posledních pár měsíců. Vyslovili přání, aby elektrozařízení bylo pokryto jen uh, REACHem, ale s tím já nesouhlasím. REACH se zabýval nedostatkem eh, informací o chemických látkách. Tady jde ale o specifický, konkrétní eh, sektor takže to je sektor, který je komplementární k eh, rýči. Proto by tato směrnice měla existovat i do budoucna. A opravdu se na tomto shodneme. Logickou Logickým závěrem je, že tato směrnice si musí vytvořit svá vlastní kritéria a metodiku. Tato směrnice byla přijata ve spodozacím postupu a nejdůležitější Funkcí této směrnici je rozhodnutí o omezení nových eh, látek. A to by také mělo být přijímáno prostřednictvím spolurozhodování, nikoli prostřednictvím komitologie, jak bylo navrženo. Evropský parlament by si měl udržet svou pravomoc spolurozhodovat. Zejména pokud metodika komise není zcela jasně definována do posud. Musíme být součástí spolurozhodovacího procesu abychom měli eh, slovo v tom, jaké látky mohou být eh, zakázány či omezeny. Stávající systém výjimek bych chtěla zachovat s několika eh, opravami. Jedná se především o to, že, že břemeno důkazní by již nemělo být na komisi, ale na výrobci, který by měl také požádat o výjimku. Eh, na druhé straně průmysl eh, průmysl zase požaduje, aby zde byly určité lhuty. Eh, například 6 měsíců před vypršením této výjimky by mělo být datum, do kdy komise musí rozhodnout. Průmyslové podniky mají obavy o tom, zda bude jasné a jisté, jakým způsobem mají postupovat u těchto výjimek, jak žádat o další prodloužení a podobně. Nemyslím si, že nedostatek substitučních látek by měl být důvodem k tomu, proč se vyjádřit proč proti určité výjimce. No, pak si myslím, že by mělo být takové období milosti udělované po e, vypršení výjimky, aby podniky e, mohly zapojit více prác do hledání alternativ, vývoje alternativ, aby se tedy nejednalo pokaždé. O čtyři roky může být i kratší období, a sociálně ekonomické důvody by zde také měly hrát svou eh, roli. Jsou zde i um, detaily, které se týkají eh, bezpečnosti a proto eh, myslím, že tedy mm, všechny tři tyto pilíře, o kterých zde bylo hovořeno, jsou pokryty. Já chci pracovat dále, tedy s tímto přepracovaným textem a chci zaručit maximální ochranu jak životního prostředí, tak lidskému zdraví. A těším se na názory stínových zpravodajů. Ještě jednou si přemýšlím, že 18. listopadu doufáme, že zde bude tato konference eh, s velkými eh, výrobci tohoto elektrozařízení. Děkuji vám mnohokrát. Pan eh, Gustav Sonik má slovo. Tři minuty. Každý vystupující by měl hovořit tři minuty. Děkuji, paní předsedající. No, tu... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, souhlasím se stanoviskem Eh, zpravodajky. Zdá se, že je zde problém eh, s eh, francouzským kanálem, takže znovu opakuji. Domnívám se, že by to mělo zahrnovat všechny produkty a měli bychom zvážit, do jaké míry, v jakém případě budeme udělovat výjimky a v jakém nikoliv. Dále je nutné si uvědomit, že tyto výjimky nemůžou být poskytnuty na neomezenou dobu. Čtyři roky to je krátká lhuta, pokud se mají vyvinout náhradní látky. Možná bychom se měli zaměřit na eh, trvání těchto výjimek. Možná bychom mohli mít tyto výjimky v různé délce pro různé látky a pro různá zařízení, protože v některých oblastech budeme potřebovat další dobu na vývoj eh, nových technologických náhradních látek. Možná bychom měli přijmout eh, takový přístup, který by se rozhodoval případ od případu. Zasedání v listopadu bude podle mého názoru velmi zajímavé. Všechny tyto otázky budou na programu a tak bychom mohli rychleji ukončit rozhodování o této směrnici. Chris Davis. Thank you, Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. 85 elektrického odpadu v Evropě je sbíráno. To je úžasné, kolik eh, toho, toho odpadu eh, se recykluje ale problém je v tom, že eh, mnoho z tohoto odpadu se dostává do, eh, Ameri- eh, do Afriky a ostatních zemí a, a tam dochází k narušování životního prostředí. Já jsem v posledních týdnech hovořil asi s 30 lobbysty a byl jsem překvapen, že až na některé výjimky se jim líbí principy týkající se této směrnice o nebezpečných látkách. Líbí se jim to, co chce komise udělat. Eh, chtějí, aby zde byla konzistentnost v aplikaci, chtějí, aby bylo jasno. Poukazují na článek 95 a na to, že navzdory tomuto článku jednotlivé členské státy vykládají pravidla této směrnice různým způsobem některé velké firmy v elektronickém průmyslu se snaží aplikovat ROS, ale někdy úřady členských států na ně tlačí opačným směrem. Já bych chtěl podpořit návrhy Jill Evans. Podíváme se na ně a potom uvidíme, jaké další věci se snaží eh, lobbysté prosadit a prorovnáme je s tím, co eh, navrhuje zpravodajka. A já si myslím, že pokud jde o rozsah, jednalo se o tom eh, v radě. Zajímavá je také otázka výjimek. Jedna z kritik, kterou zde slýcháme, je, zde, že zde není dostatek konzistentnosti, především s líčem. Já jsem o tom včera hovořil soukromně s ředitelem Evropské agentury pro chemické látky. Řekl mi, že samozřejmě ta legislativa může být zlepšena, ale eh, směrnici o nebezpečných látkách zde máme a REACH eh, nebude možné aplikovat na některé látky v následujících, eh, nevím, deseti letech takže možná zde bude potřeba další přepracování, ale ředitel eh, říká, pokračujme s REACHem a já říkám, pokračujme s touto směrnicí o nebezpečných látkách. Pokud je o Velkou Británii, já čtu neustále britské noviny a e, tam se neustále e, média dohadují o to, máme být v Evropě, nemáme být, nemáme být v Evropě a tak dále. Mě překvapuje, kolik velkých společností a e, poukazuje na to, že to poslední, co bychom chtěli, je 27 různých aplikací této směrnice. A potřebujeme konzistentnost, která nám zaručí um, rovné podmínky pro všechny. To je dobré pro pracovní místa a to je také dobré pro Evropu. Děkuji, Chrissy Davisy, Julie Gerling. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodajce za velice jasné přednosení stanoviska. Pro mne jako novou členku tohoto výboru to bylo zejména hm, důležité a jasně mi to ukázalo, jak eh, dobře a jasně lze vysvětlit zprávu. Dovolte mi, abych za naše politickou skupinu předložila několik úvah. Jasně bylo řečeno, jak se dá rozšířit tento seznam zakázaných látek. Ehm, nejsou tu žádné principiální ehm, překážky. Je jasné, že když tu je jasný návrh z komise, abychom zatím ještě takto nepostupovali, je důležité, aby za pár týdnů, až budeme mít zprávu, tak aby už měla paní zpravodajka připravenou odbornou zprávu, která bude umožňovat nebo odůvodňovat takovýto postup. Co se týče překrývání této směrnice ROS s REACHem, podle mého v pátek je neformální schůzka, se sejde pracovní skupina rady, která se má zabývat právě velice konkrétními návrhy toho, jak eh, by měla celá metodika fungovat. A nevím, zda to Jill ví, takže proto bych byla velice ráda, aby nám eh, eh, ve své zprávě, až ji bude sepisovat, také se zmínila o této schůzce. Děkuji vám. Karlo Schlitter. Thank you and, and thank you. Děkuji. Děkuji komisi i zpravodajce. Já jsem velice rád, že jste eh, nezačali znovu a s případy týkající se DKBDE. Já jsem také velice rád za to, že eh, převracíte důkazní břemeno. Eh, vítám návrhy zpravodajky a mám tady několik připomínek. Za prvé, měli bychom nechat REACH žít paralelně s touto směrnicí o nebezpečných látkách. Chemická agentura v následujících letech eh, bude velice pilná, pokud jde o implementaci rýče, ale já si myslím, že by zde paralelně měl eh, měla existovat i tato směrnice. Pokud jde o přílohu 3, myslím si, že bychom se mohli zahrnout více dalších látek, například eh, retardéry hoření. Máme zde různé lidi, kteří mají alergie nebo eh, kteří jsou eh, vystaveni nebezpečným látkám, eh, retardérům, hořením a tak dále. Tito lidé zde nejsou dostatečně vyslyšeni. Nesmíme zapomenout na to, že průmysl říká jednu věc, ale lidi, kteří trpí vlivem těchto látek, se na nás často neobracují. Musíme na ně ale myslet. Dále si myslím, že je dobrý přístup toho eh, otevřeného rozsahu. Pokud jde o eh, zahrnování eh, dalších věcí do zákazu. Já si myslím, že postup by měl být jednoduchý, podobně jako v rýči. Tento postup je třeba zjednodušit. Dále mám určité obavy, pokud jde o používání socioekonomických kritérií to jenom povede k tomu, že bude zachováváno to staré. Pokud se řekne, že to nové je příliš drahé, to nové nemá svůj trh, to nové není produkováno v dostatečném množství. A takovýmto způsobem se nyní nebezpečných látek nezba, nezbavíme. A dnes je možné koupit si obrazovku s LED, ale dříve to nebylo možné například před rokem. je nutné, abychom podporovali eh, právě rozvoj takovýchto nových eh, technologií. je třeba zbavit se těchto špatných látek prostřednictvím naší legislativy a poté budou eh, v našich produktech dobré látky. Pokud jde o nanotechnologie, My jsme o tomto tématu v parlamentu diskutovali. Říkali jsme, nová legislativa bude řešit tyto problémy, budeme mít individuální legislativu. Nyní bychom se měli zabývat také aspektem nanotechnologií v rámci této směrnice. Děkuji, pan Vittorio Prodi. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem trochu zmaten zejména po slovech Krise Davise. O tom, že by zde měly fungovat dvě paralelní normy, tedy REACH a ROS. To se mi nelíbí. Byl bych raději, kdybychom se rozhodli pro takový směr, takové řešení, které by nám umožnilo o tohoto okamžiku určitou konvergenci a která by nám umožnila patřičný časový odstup. Já teď ale nemohu souhlasit s tím, abychom čekali 80 let se vstupem do platnosti. Takže vyřešme nejdřív tento problém. Ne, nepišme ROS jenom proto, že REACH ještě potřebuje x let. Je přece nepřijatelné čekat na to, až REACH stoupí v platnost. Podle mne, když je toxická látka používána v elektroprůmyslu nebo v jiném průmyslu, eh, jaký rozdíl mezi tím máme činit? Protože když budeme dělat nějaké další rozdíly, ještě tím budeme navyšovat zmatek. A co se týče e, vylučování určitých látek z výroby, musíme také e, přemýšlet o tom, jakou metrologii používá REACH, protože z praktického hlediska hodnocení rizika mm, je právě to, které se přebírá z rýče. A já si myslím, že právě v této chvíli bychom měli usilovat o maximální konvergenci obou dvou textů. Aby vznikla i jakási synergie, protože pokud budeme tyto texty držet odloučené od sebe, tak bude trvat velmi dlouho, než eh, budou vůbec aplikovány. A to si nemůžeme dovolit. Děkuji, Katrin Van Brandt. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla připojit k poděkování, které zde bylo vyjádřeno zpravodajce a netrpělivě čekám na její zprávu. Tato zpráva je ambiciozní a chce přinést určitý doplněk k návrhu komise. Co se týče diskuze kolem REACH a ROHS, Myslím si, že REACH nemůže sloužit jako alibi, aby se neudělalo to, co je nutné v souvislosti s uváděním výrobku na trh. Kolega Davis řekl velice odůvodněně, že bohužel se na trhu objevují výrobky, které by tam neměly být a musíme zajistit bezpečnost těchto výrobků. Myslím si, že by byla velká škoda, kdybychom uvažovali tak, že bychom řekli, REACH existuje, takže bychom neměli posilovat ROS. Myslím si, že zpráva bude očekávaná velice netrpělivě z hlediska tohoto stanoviska. Děkuji. A nyní předám slovo panu Keglerovi a pak naší zpravodajce. Požádám je, aby nepřekročili maximálně pět minut ve svých odpovědích, protože máme ještě několik textů, které bychom měli přeskoumávat tento večer. Pan Kegler má slovo. Thank you very much. Děkuji ještě jednou všem za vaše příspěvky. Byly velice zajímavé a přinesly nám řadu informací zejména ze strany zpravodajky. Možná nebudu potřebovat celých pět minut. Chci se vrátit ke dvěma bodům. Za prvé, otázka působnosti. Všichni víme, že takzvaná otevřená působnost je široce debatována a je, je určitým způsobem přitažlivá pro mnohé z vás. Proč zatím komise není přesvědčena o tomto řešení a drží se svého návrhu? Z následujícího důvodu. Pokud máme omezený rozsah působnosti, musíte vytvořit určitou, určitý limit. A jak víme, v obecné mluvě nejsme schopni tohoto dosáhnout, je třeba vytvořit jakýsi seznam příkladů, například toho, čím míníme hračku a čím míníme nějaký jiný předmět. Prozatím z, do, z různých rozhovorů eh, máme dojem, že otevřené Ehm, pole působnosti by tento mm, problém nevyřešilo, ale trochu zjednodušilo. A proto hledáme mm, širší pole působnosti a to tak, aby výjimky měly určitou, eh, určitý limit. Mohu vám jen tak nadhodit nějaké myšlenky. Například solární panely pokud budou výjimky pro solární panely, tak jistě se brzy dostanete do situace, kdy bude třeba přesně definovat, o kterém druhu panelu konkrétně hovoříte, že chcete vyloučit jakoukoliv hračku, která má jako zdroj energie malý solární panel, anebo jakékoliv hodiny eh, či hodinky, které mají solární buňku. Takže víte, eh, je jasné, i když budete mít otevřený, eh, otevřené pole působnosti u směrnice, dostanete se eh, pravděpodobně do té že situace, že budete muset nadefinovat, eh, oč přesně se jedná. A jsou zde případy, kdy přesně nemáme do posud údaje o tom, jaký dopad by měl otevřené pole působnosti této směrnice zejména co se týče sociálně-ekonomického dopadu. My jsme žádali o hodnocení dopadu z členských států, měli bychom je obdržet v následujících týdnech. A já teď nechci zaujímat nějakou dogmatickou pozici. Musíme jednat na základě hodnocení dopadu, na základě tedy konkrétních údajů. To je tedy, co jsem chtěl říct tomu otevřenou poli působnosti směrnice a vrátím se k postupu eh, této směrnice, eh, směrnice mm, ROS, mm, ohledně dalšího zákazu možných eh, látek. Plně chápu, <clears throat> že jako spolulegislátor nám říkáte, že nám nechcete přenechat všechnu pravomoc a chcete také ovlivňovat rozhodnutí, nechcete tedy jen komitologii. Nicméně uvažujeme také o praktické stránce, protože se jedná eh, o velice technická rozhodnutí, detailní rozhodnutí. A proto chci navrhnout, abychom se setkali eh, někde uprostřed těchto našich eh, stanovisek, takže bychom vytvořili jako komise určité hranice, v rámci kterých bychom mohli fungovat eh, v komitologii. A to tak, mm, abychom spojili to nejlepší s obou dvou možných eh, legislativních eh, postupů. Děkuji vám prozatím za pozornost. Merci beaucoup. Je passe... Děkuji a nyní předávám slovo paní Evans, aby zareagovala, odpověděla a respektovala pět minut. Thank you, Chair. I, I... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že budu stručná. Slyšeli jsme zde mnoho shodných názorů, pokud jde o otázky, jako jsou výjimky, omezení, eh, otázky nanotechnologií a tak dále. Pokud jde o rozsah, já se domnívám, navzdory tomu, co řekla komise, že potřebujeme mít otevřený o rozsah, aby zde existovala větší jasnost. A je jasné, že eh, například eh, digitální kamery, elektrické konvice nejsou eh, na seznamu a vyčerpávající a závazný seznam není dobrou cestou, protože nezahrnuje všechno, co potřebujeme mít v rozsahu této směrnice. Pokud jde o socioekonomické kritéria, o kterých hovořil Karl Schlitter, já souhlasím s tím, že tato kritéria by neměla být používána proto, aby se určilo, zda bude poskytnuta výjimka či nikoli tato kritéria by eh, mohla hrát roli pouze tehdy, pokud se bude rozhodovat o délce výjimky. Tehdy se možná můžeme podívat na eh, časový harmonogram toho, kdy budou dostupné alternativní látky. Pokud jde o otázku REACHe a této směrnice, této směrnice ROS, eh, REACH je směrnicí, která neřeší problém PBC nebo eh, retardérů hoření. V ROS je naproti tomu legislativa, která se soustředí přímo na tento nebezpečný odpad a která má globální dopad. Takže tyto dvě věci jsou velice rozdílné a je důležité, aby eh, tato směrnice ROS o nebezpečných látkách byla nezávislá na REACHi to já bych také e, doporučila. Stínoví zpravodajové řekli dříve, že něco takového je nutného. Nyní potřebujeme učinit další krok, zavést nová omezení a přiblížit se cílům, původním cílům stanoveným v této směrnici. Děkuji. Madame le rapporteur, merci beaucoup pour ce... Děkuji vám, paní zpravodajko, za vaši zprávu. Chci ještě připomenout, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 14. ledna 2010 12 hodin. Pozměňovací návrhy se budou probírat v březnu a na plenárním zasedání 7. dubna se bude hlasovat ve výboru a na plenárním zasedání v květnu. Všem děkuji a přejdeme k následujícímu bodu. A jedná se o veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu. Rapporteur, Slovo má zpravodajka, vím, že to je téma, která vás velice zajímá, takže předávám slovo pan Berber de Bren. Děkuji. Budu se snažit co možná nejlépe vysvětlit pozadí eh, celého tohoto hm, dokumentu. Za prvé, už eh, eh, jsme vedli určitou spolupráci o této zprávě a všem, kdo se zúčastnili této spolupráce, poděkovat. Trochu vám vysvětlím, oč se jedná. Harmonizovaná pravidla pro veterinární podmínky pro neobchodní přesuny zvířat v zajímavém chovu v Evropské unii. Děkuji za ticho. Takže tato harmonizovaná pravidla jsou v nařízení EC 998 2003. Tato pravidla se zabývají obecným režimem pohybu zvířat Jedná se o psy, mm, kočky, které jsou převáženy z jednoho členského státu do druhého, potřebují mít určitý zdravotní průkaz, musí být identifikována a některé členské státy mají přísnější pravidla. E, jedná se o pravidla pro určité choroby a, a um, infekce, jako je například vsteklina. V říjnu 2008 e, bylo toto pravidlo platné pro eh, kontinent a komise navrhuje, aby toto trvalo až do 31. prosince 2012. 11. Navrhuje se, aby přechodný režim stavující echinokokózu a klíšata platil také do 31. prosince 2011. Konec navrhované prodloužené lhůty 31. prosince 2001 lépe koresponduje s obdobím, kdy Evropská komise hodlá v některých členských státech ukončit financování očkování z fondů EU zaměřenou na vymícení vsteklenou volně žijících živočichů, což je v této oblasti hlavní problém v EU. V závislosti na situaci má komise v rámci postupu projednávání ve výborech Um, možnost zavést opatření i u jiných nemocí, pokud to bude považovat za nutné. Navíc byly navrženy některé technické změny ohledně například identifikace zvířete v zájmovém chovu, to je článku 1, ostavec 1 a přílohu 1a návrhu komise, u technických požadavků na očkování proti vsteklině, to je článek 1, osavec 2, osavec 2 a příloha 1b návrhu komise a postup projednávání ve výborech v článku 5 odstavec 1 a v příloze 1a článku 1 odstavce 8 a za chvilku se k tomu vrátím. Doporučuji, abychom přijali návrh komise. Nechci předložit žádné pozměňovací návrhy, jedná se o technickou záležitost byly tam i nějaké typografické chyby. Pokud se podíváte na tři pozměňovací návrhy, které tu jsou, první se týká jen slova zdraví. To je, jedná se o zdravotní opatření. Druhý pozměňovací návrh se vztahuje k tomu samu to eh, preventivní zdravotnické opatření opět. A pak se hovoří o zvířete v karanténě. A je tam navrhuji, aby byli v karanténě, pokud nejsou splněny podmínky z článku 6 po vstupu do, do území společenství. Takže myslím, že návrh komise se zcela zakládá na e, faktu, že je třeba postupovat preventivně, dávat prioritu, tedy prevenci, a zvažovat možná zdravotní nebezpečí, dávat pozor na vnitřní trh a svobodný pohyb zvířat. E, různé možnosti byly zváženy komisí. A přechodný režim by měl skončit e, v době, kdy bude ukončeno financování toho daného očkování. Je tedy třeba, aby Personál, který se eh, zabývá touto oblastí, byl patřičně rekvalifikován a převeden na jinou činnost. Velice ráda budu odpovídat na dotazy kolegů a mám jeden dotaz na komisi. Už jsem se zmínila o přílohu 1a a článek 1 eh, komise. Neformálně právní služba parlamentu se mnou hovořila o příloze 1a, eh, kde se hovoří o regulačních opatřeních, kdy se má brát v úvahu technologický vývoj. Tato otázka mě byla vznesena neformálně, zda by tam mělo být napsáno regula, regulační postup se skrutinem, tedy s přeskumem, a, eh, nebo zda by tam to slovo přeskum mělo být vynecháno. Takže to je jediná otázka, kterou já mám. Merci, euh, madame le rapport. Děkuji, paní zpravodajko. Já navrhuji, abychom předali slovo paní Klinis Vilmot a pak paní Katrin Sulie a pak bude hovořit komise. Paní Vilmot, máte slovo. Thanks very much. I'll be... Mnohokrát děkuji, já budu velice stručná, protože zdá se, že to není kontroverzní otázka. Jak zde bylo řešeno, toto nařízení stanovuje pravidla týkající se rizika při pohybu domácích zvířat mezi členskými státy. Jedná se především o prevenci vztekliny. Došlo zde k rozšíření, k prodloužení výjimky pro některé členské státy, která měla končit 30. června 2009. Toto rozšíření přechodného režimu nám umožní, aby došlo k harmonizaci s kampaní očkování Evropské unie. Takže já myslím, že zde není vůbec nic kontroverzního. Já velice ráda podpořím návrh komise a podporuji také pozměvací návrhy předložené zpravodajkou. Děkuji. Děkuji, paní Sulie. Děkuji, paní předsedkyně. Jako stínová zpravodajka EPP schvaluji stanovisko paní Dobren. Skutečně není nutné měnit tento text vedle těch návrhů, které byly předloženy. Děkuji zvláště paní Dobren za to, že trpělivě odpověděla na moje otázky, takže podporuji zprávu paní Dobren. Děkuji. Pan Nicholson. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu také podpořit tuto zprávu. Děkuji zpravodajce. Myslím si, že odvedla velice dobrou práci. Chtěl bych na tomto místě říci, že v Evropské unii máme mnoho lidí, kteří mají pocit, že jejich domácí zvířata jsou nejdůležitější věcí na světě a považují to skutečně za obrovskou prioritu. Myslím si, že pro tyto lidi tato legislativa prioritou je. Já jsem velice rád, že díky této legislativě se rozšiřuje eh, ochrana domácích zvířat eh, také na ostatní, na všechny členské státy. Já jsem velice rád, že se budou aplikovat tato přísnější pravidla a především na zvířata, která pocházejí z některých rizikovějších oblastí, pokud jde o vsteklinu. Je velice důležité, že v současné době chráníme také sami sebe proti té, tomuto nebezpečí vstekliny. Já respektuji pokrok, který již byl učiněn, pokud jde o řešení tohoto problému v mnoha částech Evropské unie. Doufám, že do konce roku 2011 se nám podaří dosáhnout kýženého výsledku, pokud jde o vymicování nemocí. A díky tomu je také dobré, že dojde k rozšíření přechodného období. Myslím si, že toto řešení je eh, dobré jak pro zvířata, tak pro ochranu lidského zdraví. Já nepředložím žádné pozměňovací návrhy. Já si myslím, že eh, mezi stínovými zpravodaji eh, jsme dosáhli skutečně koncenzu se zpravodajkou. Dochází zde k prodloužení o 18 měsíců. Zdá se, že toto prodlužování bude možná nutné eh, učinit ještě jednou. Pokud se nám tedy eh, do roku 2011 nepodaří vzteklinu eh, vymítit a možná se budeme muset k celému procesu ještě znovu vrátit. Možná by komise k tomu mohla něco říci, zda něco takového bude možné. Děkuji. Je vous merci. Děkuji. Pan Orf Schnellard. Ano, děkuji, dámy a pánové. Já se domnívám, že to, co předložila zpravodajka, je v pořádku, ale přesto mám určitý problém se zprávou komise. V posledních letech jsme dosáhli dobrého pokroku z hlediska vymícení stekliny. Pokud to porovnám se situací před deseti lety, tak je to opravdu úspěch. Steklina prakticky neexistuje. To má samozřejmě různé aspekty, týká se to tedy koček, psů a tak dále. Samozřejmě, že tato zvířata musí být kontrolována, to je bez pochyby nutné a také po roce 2011 to bude nutné. Musí se zkontrolovat dokumenty a musí tady být jasná pravidla a ta také existují. Ale v praxi jsem zažil, že právě u států, jako je Velká Británie, které používají tyto výjimky, tak eh, tam můžou tedy přijímat ještě dodatečná ustanovení a částečně se jedná o dosti mm, tvrdá opatření. Pokud například ten veterinář to správně nevyplní nebo něco tam schází, tak to zvíře je zavřeno na 6 šest týdnů a není jasné, co se má tady dělat. Takže po šesti týdnech ten majitel dostane to zvíře zpátky naprosto narušené. Já bych tedy získala rád informaci od komise, abych zjistil, proč chceme to prodloužení. Samozřejmě, kontrola na hranici je bez pochyby správná. Ovšem tady také stanovujeme, že některé státy mohou mít přísnější opatření. A tady prostřednictvím toho, co slyším od občanů nebo od eh, lidí, kteří cestují se zvířaty. Od nich zjišťuji, že tady dochází k šikaně na hranici. Já myslím, že to není nutné. Toto Prodloužení tedy bylo již rozhodnuto, ale pak už bychom měli ukončit tyto možnosti jednotlivých států, aby přijímali další opatření. Prakticky nemáme steklinu v Evropě, jsme vnitřní trh a tady je možnost, že eh, některé státy i nadále budou chtít další eh, opatření, která by chtěli eh, tak trochu diktátorsky prosazovat. Pan Tremopulos a pak bude hovořit zástupce komise. Děkuji. Ano, tento plán vychází z právních ustanovení, která se týkají jednotlivých chorob zvířat, ale měli bychom to vztáhnout přesně na to, co by konkrétně se mělo dít. Tady se jedná o různé typy zvířat a já nevím, co spadá přesně do těchto zvířat v zájmovém chova, chovu. E, jedná se zde o zvířata, která mají být chráněna částečně a částečně se jedná o velmi rozšířená zvířata, která se vyskytují také v přírodě, v některých územích společenství. Ale třetina dokonce i e, ryby se používají k výživě těchto eh, zvířat v zájmovém chovu. Máme také výhrady ohledně těch podmínek přepravy. Víte, že byly různé protestní akce v Řecku, takže to jsou otázky, které mám a rád bych získal odpověď. Děkuji. Pan Ladomala za komisi. Grazie, signora Presidente, grazie alla... Děkuji, eh, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodajce za vykonanou práci. A děkuji také za laskavá slova, která vyjádřila na adresu komise. Jak už uvedli předchozí řečníci, Mm, hovořili o tom, že podporují návrh komise. Náš návrh se opírá o studii, která je spíše povzbudivá, došlo k zlepšení situace v oblasti vstekliny po celém území Evropské unie. Existuje program na vymícení, je to program, který je financován komisi a tento program dosáhl dobrých výsledků Podařilo se vymítit a přísně kontrolovat situaci z hlediska vstekliny u volně žijících zvířat z dopady také na e, zvířata v zájmovém chovu a na zdraví lidí. Chtěl bych zdůraznit, že kdyby všechny komunitární politiky vedly k tak dobrému výsledku jako naše politika, bylo by to výborné. Návrh má za cíl zharmonizovat plně režim, který se týká přesunů zvířat v zájmovém chovu, tedy v případě neobchodních přesunů. Musím říci, že jsem neúplně správně eh, pochopil vystoupení paní Schnellhardt hovořila o tom, eh, že tento režim by se měl skončit. My jsme navrhli, aby se současný režim prodloužilo 18 měsíců a to proto, aby se ještě více zlepšila situace z hlediska vztekliny v jednotlivých členských státech. Víme, že členské státy mají přech... některé členské státy mají přechodné období, mohou se tedy přizpůsobit a také zavést eh, elektronický identifikační systém pro psy a kočky. A tento systém by měl vstoupit v platnost v červenci 2011. Z tohoto důvodu si přejeme prodloužit tento současný přechodný systém na krátké období. Je to přechodný systém, který by v konečném efektu měl být ukončen. A teď k dalším eh, připomínkám, k argumentům pana Tremopulose. Eh, jsou to připomínky, které často překračují eh, působnost návrhu komise. Návrh se týká pouze neobchodní přesunů zvířat v zájmovém chovu. Komise se zabývala především politikou blaha zvířat v případě ryb, v případě akvakultury a um, tyto snahy probíhaly několik let. Máme novou směrnici 2006 ohledně akvakultury, máme také související akty, které vstoupily v platnost 2008 a 2009. A týkají se také používání rybí moučky. Víte, že byly mm, provedeny změny do e, změny v nařízení ohledně vedlejších produktů. Je to nařízení, které bylo schváleno parlamentem a radou a brzy bude zveřejněno v úředním věstníku. Ostatně máme zde e, zpravodaje, který za to byl zodpovědný. Teď, co se týče problematiky komitologie, tak jako o tom hovořila zpravodajka. Paní předsedkyně, rád bych prodal, eh, předal slovo své kolegyni z právní služby, aby zodpověděla eh, otázku zpravodajky. Děkuji. Um, as, as you can see, annex 1A... Jak můžete vidět, příloha 1a návrhu obsahuje technická pravidla. Specificky se jedná o technické specifikace pro dopravce. Komise by chtěla poukázat na to, že pokud se podíváme na článek 4a a 14, je zde vidět, že pokud se nesplňují požadavky článku 1a, potom majitel domácího zvířete musí zajistit jiné způsoby a dodržování pravidel před přepravy. Takže eh, v příloze 1a se nehovoří o závazných pravidlech. Cílem komise bylo aby stanovování pravidel bylo učiněno normálním regulatorním postupem. A dále je zde další příloha, ve které se stanovují požadavky týkající se očkování proti steklině. A tato nová příloha je samozřejmě podrobena přeskumu parlamentem. To je tedy důvod, proč se komise rozhodla a tuto technickou přílohu 1a podrobit a jednoduchému regulatornímu postupu. Děkuji. Děkuji. Paní zpravodajka má ještě několik minut. Mohla byste uzavřít tuto diskuzi. Děkuji. Thank you very, very much. Mnohokrát děkuji. A já bych jenom na tomto místě chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům a ostatním poslancům, kteří se vyjádřili. Děkuji za jejich příznivá slova a děkuji také komisi za odpověď na moji otázku. Já se také domnívám, že rozsah mé zprávy samozřejmě nemůže řešit a některé otázky, které zde padly, protože se jedná o neobchodní přesuny zvířat. Pan Nicholson a pan Schnellhardt položili zajímavé otázky. Myslím si, že je jasné, že v některých členských státech byla identifikován, byl identifikován vysoký výskyt stekliny a z tohoto důvodu komise zavedla programy podporované společenstvím. Je správné, že komise navrhuje, aby přechodný režim byl rozšířen do doby, než bude jasné, že tyto programy dosáhly svého cíle. Doufám, že jsem odpověděla na otázky, které zde zazněly. Pokud tomu tak není, tak jsem otevřená jakékoliv další diskusi a vysvětlení. Děkuji, paní zpravodajko. Děkuji za vaši práci. Připomínám lhuty pro podání eh, pozměňovacích návrhů 9. listopadu v poledne, hlasování v Envy 1. prosince, hlasování ve výboru ITRE. Promiňte, říká paní předsedkyně, nedala jsem vám správná data. Takže podání pozměňovacích návrhů 11. listopadu v poledne, hlasování ve výboru 1. prosince 2009. A nyní přecházíme na, k stanovisku ohledně investičních projektů v Evropě. Jedná se o investiční projekty do energetické infrastruktury. Byla bych ráda, kdybychom čtvrt hodiny mohli věnovat tomuto textu, protože pak musíme ještě se zabývat otázkou biocidů, to je další téma. Takže hned předávám slovo panu eh, Periliou. Kdybyste mohli držet pět minut, bylo by to výborné. Děkuji. Faro, più breve possibile. Budu se snažit hovořit co možná nejstručněji, paní předsedkyně, vážné kolegyně a kolegové. Nový scénář energetické politiky a politické e, cíle pro energetický mix povedou e, výrobce k novým investicím do technologií. Návrh na řízení o informaci Evropské komise o těchto projektech, která nahrazuje stávající nařízení 736 z roku 96, umožní komisi získat eh, údaje a informace o investičních projektech v členských státech, které se týkají produkce, uchovávání a transportu plynu i eh, ropy a eh, také o tom, jak je uchováváno CO2 a další mm, o dalších aspektech. Cílem je monitorovat situaci v energetice a mít co nejširší a nejkompletnější rámec ohledně produkční kapacity a mít jasné údaje pro srovnání o nabídce a poptávce v energetické oblasti eh, v Evropské unii. Eh, tento text je doplněn eh, přílohou, k němž jsou vyjmenovány subjekty, Eh, který se toto upozornění týká v článku 6, eh, se píše, že údaje, které musí být takto poskytnuty, nejsou komerčně eh, citlivé a komise je bude publikovat. V příloze je celá řada definic, která umožňuje homogenní interpretaci informací, které mají být předávány komisi. A já vás chci upozornit, že tato Informace komise podle článku 5 se týká těch investičních projektů, ale i e, případných plánů. Pokud e, jsou tu nějaký, nějaké administrativní aspekty, o kterých je třeba ještě dále se něco dozvědět, tak v článku 5 e, se O tom je třeba zmínit a já na toto upozorňuji, protože projekty nesmějí způsobit újmu životního prostředí. Stále k článku 5. Tady se jedná o postup, o informování komise ustávajících zařízení. Toto upozornění komise musí být doprovázeno nejen e, případným e, datem o ukončení činnosti takovýchto zařízení, a, ale také i možným datem přerušení činnosti. Také eh, předkládám eh, k bodu 1, 2 eh, ohledně uchovávání CO2. Stávající nařízení umožňuje informaci o místech, kde se uchovává CO2 do kapacity 100 tisíc tun. Chci připomenout, že tato notifikace musí probíhat nezávisle na kapacitě daného zařízení, abychom mohli monitorovat rozvoj této nové technologie pro snižování emisí CO2. Obecně postup notifikace se nezdá přinášet další výdaje ani operátorům, ani Evropské komisi. Chci připomenout, že legislativa komunitární už částečně ukládá povinnost notifikace a také povinnost informovat o investicích do energetických infrastruktur Je také třeba ale zajistit, že užívání těchto informací eh, bude lépe koordinováno, abychom předcházeli zdvojování těchto notifikačních povinností. A já velice rád do své zprávy začlením případné návrhy kolegů. Myslím, že jsem to zvládla dobře, ještě zbyl nějaký čas. Ano, to je důkaz vašeho syntetického myšlení. A nyní pan Balksum má slovo. Kasszony, köszönöm a szót. Az idő rövidsége miatt nem a alap. Děkuji, budu stručný. Budu hovořit o pozměňovacích návrzích a o návrhu komise je zde k pozměňovacím návrhům preambule. Ve které se hovoří o tom, že nejdůležitější je hodnotit dopady na životní prostředí a požadování informací. Původní návrh žádal o informace týkající se infrastruktury a očekávaného, očekávané časové lhuty. Proč ne více informací? Jde zde o to, aby byly posílány informace hospodářským aktérům a je nutné, aby bylo jasné, jaká infrastruktura je odstraňována. A podle toho potom investoři mohou upravit své investiční plány. Takovéto informace jsou pro hospodářské subjekty zcela zásadní. Hodnocení dopadu na životní prostředí je nutné, pokud to předepisují odpovídající požadavky. A je nutné, aby se zde zohlednili odpovídající a požadavky. Já to chápu tak, že se zde nezohledňuje původní cíl, ale existuje zde snaha rozšířit a požadavky na více projektů. A Je nutné, aby projekty byly odpovídajícím způsobem kontrolovány. A tímto způsobem bude možné vyžadovat informace, které se netýkají jenom kapacity, ale i jiných otázek. Pokud jde o článek 5, navrhované a plánované investice se týkají například týkající se například typu využitelného zdroje energie. A tyto informace musí být dostatečně dostupné. Pokud budou podniky používat ekologičtější energie, potom bychom mohli, eh, měli vyžadovat informace týkající se také těchto údajů. Já chápu závazek komise a to, čeho chce dosáhnout, ale nevím, jestli to odpovídá původnímu záměru. děkuji mnohokrát. Chtěla bych požádat další řečníky, aby se omezili na dvě minuty. Pan Prody má slovo. Bude to velice stručné, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi Pirillimu. Souhlasím s jeho pozměňovacími návrhy. Ale jako vedle předřečník, komise by nám měla sdělit, co s tím e, sdělením učení. Protože je tu celá řada iniciativ, které je třeba podniknout, aby se optimalizovalo využití energetických zdrojů, abychom maximalizovali využití eh, obnovitelných zdrojů, zvýšili komplementaritu různých eh, podob energie, jako například větrnou energii společně s vodní energií, tak abychom společně zajistili maximální využití obnovitelných zdrojů a přitom, abychom zaručili kontinuitu dodávek energetických. Takže celý tento problém optimalizace energetických zdrojů, například při kogeneraci nebo trigeneraci, jsou otázky, které musí být zcela důsledně zapracovány do toho textu, a proto bych byl rád, aby komise nám vysvětlila, co učiní s těmi informacemi, které dostane. A jaká opatření může přijmout, aby zlepšila kompatibilitu jednotlivých eh, druhů energie. Je třeba, aby mm, síť eh, elektrická i plynová odpovídala požadavkům takže to je opravdu celé moře věcí, které třeba učinit. Děkuji. Pan Ekut má slovo. Děkuji. Thank you. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravdovi, protože myslím, že vykonal obrovský kus práce. Zemena se zaměřil na eh, dopad na životní prostředí, protože si myslím, že v následujících letech investice do energetické infrastruktury budou zásadní na to, abychom měli obnovitelné cíle nejen do roku 2020, ale i na další dobu, protože musíme udělat tu velkou změnu, ten velký přesun k obnovitelným energiím. To obnáší obrovské investice, zejména do eh, rozvod, eh, rozvodních sítí, zejména těch elektrických. A v tomto smyslu je tedy zásadní, aby lidé měli podporu finanční, aby věděli, že finanční podpora bude pokračovat a, a že tato podpora nebude na druhé straně ničit životní prostředí. Tak, teď jde o to, zda máme tedy nahradit infrastrukturu a nahradit ji novou, anebo zda máme tu stávající modernizovat. To je další zásadní rozhodnutí, které by měla učinit komise na základě hodnocení mnoha údajů. Já teď nemám mnoho, co bych dodal jen jednu poznámečku. Článek 6. Průkaznost a kvalita údajů. Eh, tady musíme mít jasnější eh, detaily, eh, co přesně se bude dít s těmi údaji, protože teď se píše, že komise může publikovat údaje a to bychom měli vědět jasněji, co se pak stane protože údaje, které se mohou dostat na veřejnost, by měly být zveřejněny, aby celá Evropa mohla tato, tyto údaje brát v potaz. Děkuji. A pan zpravodaj mohl by zareagovat na tyto připomínky? Proprio in qualche attimo. V mžiku Omlouvám se prvnímu eh, řečníkovi, nevšiml jsem si jeho příjmení. Chtěl bych tomuto řečníkovi sdělit, že v těch pozměňovacích návrzích stojí, že seznam opatření plánovaných k sanaci životního prostředí, pokud je to žádáno, specifickými právními normami. Takže já chci, aby toto zde bylo aby zde byly zmíněny ty zvláštní právní předpisy. Protože kolega eh, myslím si, že se zmiňovalo problému, který by mohl být překonán právě tím textem. Děkuji kolegovi Prodymu. Myslím, že se zabývá problémem, který je mnohem komplexnější. Komise by určitě nám měla odpovědět, odpověď tohoto typu, ale to bude spíš jaksi k doplnění tohoto tématu, eh, protože víte, že my vypracováváme stanovisko a že dal to na ITRE. Článek 6. Eh, Podle mne zní velice jasně. Jde Eh, možnost eh, uveření údajů. Například v jednom státu je jenom jeden podnik, který podniká určitou činnost eh, a tato činnost může působit problémy. Pokud se jedná o citlivé údaje, tak samozřejmě ty citlivé údaje musí být zpracovávány tak, aby nemohly být zneužity a proto my jsme zvolili neznění. Děkuji, pane zpravodaji, za tuto práci. Takže připomínám harmonogram 9. listopadu poledne se budou podávat pozměňovací návrhy. Envy eh, bude zasedat 1. prosince a ITRE 27. ledna a plenárka v únoru 2010. A nyní vám navrhuji, abychom přešli na další téma uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání. Předávám slovo zpravodajce. Je to paní Krista Klas. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo mi řečeno, že komise by nejdřív měla mít příležitost představit návrh komise. Možná by toto pořadí bylo lepší. Děkuji. Žádný problém, paní Klas. Komise může hovořit jako první. Bonjour, merci. Uh, thank... Den. Děkuji, že Máme příležitost, abychom stručně představili návrh komise, pokud jde o e, nařízení týkající se biocidních přípravků. Stručně. Návrh tohoto nařízení má za cíl e, vycházet z prvků, které fungovaly dobře e, během osmi let implementace současné legislativy. Tento návrh samozřejmě z jasných důvodů se snaží identifikovat také veškeré prvky, které tak dobře nefungovaly. Cílem této revize eh, Cíle této revize jsou dva. Za prvé, chránit životní prostředí, to je velice důležitý prvek. Současná směrnice už dosáhla vysoké úrovně ochrany zdraví a životního prostředí, ale my se domníváme, že bylo nutné to ještě zlepšit. Dále si myslíme, že je třeba soustředit se na některé mezery, které existují v současné legislativě. Takže to byl první hlavní cíl. Druhým hlavním cílem, který je také nesmírně důležitý, je snížit eh, současné vysoké náklady které vyplývají z přizpůsobování se současné směrnici. Je třeba snižovat tyto náklady a zároveň udržovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví. To musí jít ruko v ruce. Pokud jde o hodnocení dopadu, zhodnotili jsme různé způsoby a dospěli jsme k závěru, že možnosti, které jsme si vybrali, se soustředí na snižování nákladů pro průmysl. A existuje zde ale výjimka týkající se cost of industry. předmětů opatřených biocidy, ale celkově se budeme snažit snižovat dopad. Zároveň Návrh zohledňuje eh, REACH, eh, legislativu týkající se pesticidů a tak dále. Takže eh, hlavní cíle ochrana životního prostředí a snižování nákladů. Pokud jde o ochranu životního prostředí, věci obsahující biocidy, musí být v Evropě schváleny, ale bohužel neexistuje žádná kontrola toho, zda produkty, které jsou na trhu, byly v Evropě schváleny. V minulém roce eh, došlo k tomu, že například pohovky či um, boty způsobily alergie spotřebitelům a spotřebitelé poté museli jít eh, do nemocnice. Eh, to už se eh, pod budoucím návrhem nestane, protože veškeré předměty, které byly upraveny biocidy, musí mít odpovídající označení. A biocidní přípravky musí být zároveň povoleny. A pokud jde o zmíněné boty, ten biocidní přípravek nebyl v Evropě vůbec povolen, takže to je určitá mezera v legislativě, kterou se snažíme vyplnit, abychom zlepšili ochranu zdraví. Dále zde máme ustanovení týkající se a některých vyloučených látek. A to znamená, že ty nejnebezpečnější látky nemohou být povoleny, kromě některých výjimečných případů, které jsou jasně v návrhu definovány. Ale nejnebezpečnější přípravky jsou tedy z trhu úplně vyjmuty. Pokud jde o ochranu životního prostředí, je také velice důležité komparativní hodnocení. Jakýkoliv produkt, který obsahuje látky, které by mohly být nahrazeny, musí být porovnán s jinými produkty, které eh, mají být eh, a připuštěny na trh. A tímto způsobem bychom se, eh, se, se chceme snažit, chceme dosáhnout toho, abychom se zbavili těch nejnebezpečnějších látek na trhu. Nebudu zacházet do dalších eh, detailů. Pokud jde o snižování nákladů a větší efektivitu, Chtěla bych připomenout, že legislativa týkající se biocidních přípravků je dvojí. Máme zde autorizaci látky a za druhé autorizaci povolení konečného produktu, který tuto látku obsahuje. Pokud jde o náklady týkající se povolení nebo autorizace, návrh vyjasňuje veškeré postupy. A tím se zlepší právní jistota pro průmysl a také pro členské státy. Jeden příklad, který mi připadá důležitý. Podle současné směrnice neexistuje žádná lhůta pro členský stát, ve které musí schválit určitý výrobek. Neexistuje zde žádná lhůta. Počítám, že členské státy věc neprodlužují, pokud to není potřeba, ale samozřejmě z důvodu marketingu je třeba lhuty mít, aby podniky věděly, kdy bude produkt, produkt schválen. Takže to je a autorizace výrobků. Dále zde máme ještě jeden návrh, který se soustředí na zjednodušování systému. A, a chemická agentura by měla a, a toto a povolování, tyto autorizace udělovat a bude se soustředit také na nové látky, které by se měly dostat na trh v budoucnosti. Omezujeme se na dvě kategorie. A Chceme hodnotit jednotlivé produkty. Pokud budou látky již registrovány, poté produkty, které je obsahují, budou moci být registrovány v rámci EKA nebo v členském státě. U nových látek to bude pouze možné prostřednictvím chemické agentury. Chemická agentura chce pracovat efektivním způsobem. A pokud jde o zvyšování efektivity, zároveň zjednodušujeme eh, ustanovení týkající se vzájemného uznávání. Znamená to tedy, že eh, podniky nemusí poté eh, registrovat svůj produkt v jednotlivých členských státech. Mělo by stačit, aby eh, daný výrobek byl přijat, schválen eh, v jednom členském státě a automaticky pak i v ostatních členských státech, pouze s výjimkou, že nějaký členský stát bude mít skutečně opodstatněné výhrady. Zároveň zde eh, máme povinné poskytování údajů týkající se text, testů na obratlovcích. A, a údaje budou poskytovány a, s ohledem na charakter výrobku, a to je detailně rozpracováno. A zároveň zde máme harmonizovaný systém poplatků. Eh, jsou zde také systémy snižování poplatků pro malé a střední podniky. Musíme totiž zohledňovat skutečnost, že mnoho společností jsou malé a střední podniky. Jedním z prvků hodnocení dopadu eh, bylo, že eh, nákladové dopady současné směrnice mohou mít velice špatný dopad na malé a střední podniky a to chceme změnit. A směrnice se mění nařízení a tím se zbavujeme nutnosti přechodného období. A tím zároveň se snažíme a snížit náklady na transpozici a chceme zajistit e, jednotnou aplikaci tohoto nařízení. A je třeba, aby e, byly věci jasně definovány, aby byly jednoznačné jednotné lhuty. Změny postupů v návrhu se týkají především výrobků. Schválení látek v současné době probíhá podle směrnice a bude tomu tak až do té doby, než dojde k revizi a, marketing, a uvádění na trh látek, tedy směrnice, která to upravuje. My eh, jsme příliš nezměnili systém schvalování látek. Ten v podstatě zůstává. Zhodně zohledňujeme, ale samozřejmě, jak už jsem řekla, ochranu životního prostředí. Na tomto místě bych eh, skončila a pokud budou nějaké otázky, ráda věci ještě vyjasním. Děkuji komisi. Praní Guči, děkuji a nyní dávám slovo paní zpravodajce, paní Klas. Děkuji, pane předsedo. I já děkuji paní Guči, eh, která zde velice precizně představila tento eh, objemný dokument. A jsem ráda, že dnes jste přistoupili na to, že budeme diskutovat bez písemného podkladu, ale mně jde o to, abych eh, tak trochu také upozornila nebo zvýšila senzibilitu na tuto otázku biocidu. A jsem velice ráda, že se snažíme o zlepšení a o naplnění některých mezer staré směrnice z roku 98 vznikaly, eh, vznikal tento text, který byl víceméně dobrý a byla tam velká byrokracie, dlouho trval eh, proces povolování. Jsem ráda, že se nám nyní podařilo toto e, přepracovat. E, rozhodli jsme se o prodloužit tuto lhůtu až do roku 2014, protože tady bylo, byl velký počet těchto požadavků, nebyly naplněny tyto požadavky a proto jsme se rozhodli pro toto prodloužení. Kolegové, musíme eh, samozřejmě zareagovat na významnost biocidů ve naší společnosti. Musíme zajistit eh, vysokou úroveň ochrany našeho zdraví. A všichni vzájemně eh, si to musíme uvědomit. Já jsem i tady byla překvapena, když jsem viděla tento hygienický přípravek. Vidím, že i v tomto hygienickém přípravku mohou být biocidy. Jde nám o to, abychom zajistili určitý standard eh, způsobu života. Používají se dezinfekce, a snažíme se tedy chránit se před přenosem nebezpečných chorob. Naše společnost, vzhledem k tomu, že má velkou hustotu obyvatelstva, se dožaduje e, zvláštních hygienických prostředků, aby nedošlo k přenosu chorob. Navíc dochází k mobilitě. Viry, bakterie se samozřejmě šíří na celé země kouly a doufám, že se nám podaří nějakým způsobem zvládnout i prasečí chřipku. Samozřejmě se vyrábí konzervanty, opět, aby se dostalo našim požadavkům z hlediska udržitelnosti eh, potravin. Dochází k dezin, používání dezinfekce v nemocnicích, prádelny eh, musí také používat eh, příslušné prostředky dezinfekce. Biocidy slouží také jako ochranné prostředky například pro kůži, dřevo, gumu a i ve stavebnictví se používají některé materiály z biocidy a i v e, kovových přípravcích. Takže užití je velmi široké. Biocidy jsou toxickými látkami, zabíjí e, škodlivé zárodky, plísně a nebezpečí těchto biocidů eh, souvisí s jejich vlastnostmi. Jejich hlavním cílem je zabíjet škodlivé organismy a právě z tohoto důvodu jsou nebezpečné a proto potřebujeme přísnou regulaci. Vše musí být pečlivě zváženo. Nesmíme podporovat inflační využívání těchto biocidů, nezodpovědné používání. Nesmíme se domnívat, že velké množství hodně pomáhá, velké množství může v konečném efektu také škodit. Myslím si, že potřebujeme strategii k trvale rozumnému používání těchto biocidů a potřebujeme informace o alternativách. Kolegové, primárně se nejedná o ochranu před biocidy, ale jedná se o ochranu prostřednictvím biocidů pokud máte vši, musíte proti ním samozřejmě eh, bojovat. A eh, proto eh, je nutné také zvážit i tyto aplikace. Víte, že byl skandál na začátku 80. let z hlediska používání biocidů na ochranu dřeva. Z toho jsme se velmi poučili, máme přísný povolovací režim a to je dobré. Potřebujeme stále lepší Eh, produkty, které šetří životní prostředí. Pracujeme dnes s novými technologiemi, s nanotechnologiemi. A tady musíme zařídit zvláště kritické posouzení. Ty nano eh, částice pronikají kůží a do vody. Musíme podporovat výzkum a inovace. Nesmíme bránit těmto inovacím, ale naopak podporovat. Vzniklo několik studií ohledně biocidů ve vodě. A Tady ovšem máme ještě nedostatek údajů a cílem tohoto nařízení je, jak to správně řekla komise, zharmonizovat vnitřní trh a zjednodušit povolovací režimy. Komise vidí, že stále jsou zde členské státy, které jsou kompetentní z hlediska povolování a týk, a pouze nízko rizikové produkty jsou řešeny v těchto nařízeních. Komise řekla, že chce snížit náklady. To podporuji. Ale není to začleněno do návrhu. Jde o to, že se povolení a zkoumání látky často vyroste do nákladů 3 až 5 milionů a pokud to propočtete, je pravda, že 90 až 2000 euro stojí celá tato procedura povolování a Veškeré náklady, shrnutě řečeno, představují 3,5 až 5,6 milionů. Možná, že jsem udělala chyby v těchto kalkulacích, nebo jsem si špatně vyložila náklady, které byly uvedeny v souvislosti se studiemi proveditelnosti. Tyto náklady jsou velmi vysoké a proto se nemůžeme divit, že mnoho firm zastavuje výzkumy Biocidy přitom eh, vyžadují speciální aplikace a jsou součástí různých produktů a z tohoto důvodu není lukrativní eh, žádat o toto povolení z hlediska biocidů. Také z ekonomických eh, důvodů potřebujeme jít tímto směrem, nejenom z hlediska rizik. A to nechceme. Přísná kritéria pro výjimky jsou správná, ale ptám se komise. V článku 5c není eh, jmenovitě uveden žádný prostředek proti škůdcům rostlin. Proč zde není zahrnut větší počet těchto eh, produktů? zvláště z hlediska eh, těchto prostředků proti škůdcům v jižní části Evropy. Víte, že hmyz zde přenáší mnoho nebezpečných chorob. Potřebujeme tedy větší eh, palet, eh, paletu. Jsou také prostředky proti mm, šplíšťatům a další podobné přípravky, které musí být do toho eh, zahrnout. Samozřejmě, že je zde také faktor rezistence vůči parazitům a i to je nutné zohlednit. V usnesení parlamentu ze 4. února tohoto roku se hovořilo o snahách oblasti klimatické politiky a bylo řečeno, že klimatická změna bude přispívat k nárůstu chorob. Článek 90 159 hovoří například o moskytiérách, ochranách eh, v podobě speciálních oděvů a také o přípravcích. Tropické choroby přenášené parazity a hmyzem se již nyní objevují v jižní části Evropy a proto je nutné jednat v souvislosti s tím, co bylo řečeno v tomto usnesení ohledně klimatické změny. A to by se mělo přenést i do tohoto nařízení. Komise hovořila také o materiálech, které obsahují biocidy a to převezla, přenesla do tohoto nařízení. Samozřejmě, že je nutné zabránit eh, nedodržování hospodářské soutěže v Evropské unii. Hovořilo se o takzvaných ošetřených produktech, které například mohou být dováženy z Dálného východu, eh, jsou to boty a další zařízení a zde je nutné mít přísnější kontrolu. Co se týče návrhu ohledně ošetřených materiálů, tak zde se hovoří o nutnosti označovat eh, přítomnost těchto látek. O tom bychom měli diskutovat. Materiály by měly být vyráběny pouze z takových látek, které eh, odpovídají kritériím našeho povolovacího režimu. Jakým způsobem by se toto mohlo přenést na eh, všechny produkty, které obsahují biocidy? Eh, nemyslím si, že by bylo možné toto přenést na veškeré produkty obsahující biocidy. Toto nařízení je důležitým příspěvkem ochraně zdraví a v každém případě se to dotýká každodenní hygieny. Jsem si jistá, že biocidy jsou nezbytným prvkem našeho života a myslím si, že v tomto novém nařízení můžeme optimalizovat situaci z hlediska rizik a v každém případě zohledním kvalitní příspěvky ze strany kolegů, kteří se k této věci vyjadřují. Děkuji, Kristoklas, za tuto rozsáhlou reakci na návrh komise. Máme tady stinového zpravodaje. Daniel Jürgensen se nejdříve přihlásil. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také komisi a děkuji paní Klasové. Paní Klasová velice vášnivě a dlouze hovořila o eh, veškerých pozitivních dopadech biocidních přípravků. Já také uznávám, že biocidy jsou důležité a mají velice eh, dobrý dopad na naši společnost. Je třeba je užívat, jsou nutné. Ale Myslím si, že eh, to je velice typické pro tu diskuzi, kterou vedeme a kterou budeme vést. A je to také typické pro diskuzi, kterou jsme vedli v minulém funkčním období. Spravodajka říká, že to záleží na mě. Ano, trochu to záleží na mě. Eh, možná bych Eh, měl říct eh, aleluja, biocidy, to je eh, něco výborného, ale já to neudělám. Musíme mít na paměti to, že biocidy jsou také chemické látky, které se používají na to, aby zabíjely organismy. To musíme mít vždycky na paměti, protože to nám bude vždycky připomínat to, že biocidy mohou být velice nebezpečné, mohou mít velice negativní dopad na veřejné zdraví a také na naše životní prostředí. To je také důvod, proč vítám, že komise tvrdí, že e, to je také jedna z hlavních priorit nové legislativy. Musím ale na tomto místě říci, že nemám pocit, že by se to úplně odráželo v návrhu. Například pokud se podíváme na rovnováhu mezi tím, co bylo učiněno, aby se snížily náklady a tím, co se dělá proto, aby se zlepšila ochrana životního prostředí a zdraví. Myslím si, že je zcela jasné, že se návrh soustředí více na ten první bod. Pokud se podíváme na následující, na různé články, máme zde jenom tři body pod hlavičkou ochrana životního prostředí a devět bodů pod hlavičkou snižování nákladů. A pokud se podíváme na obsah těchto bodů, potom, myslím, se mnou všichni budou souhlasit, že zde není rovnováha, že to neodpovídá tomu, co komise řekla ve svém prohlášení. Chtěl bych na tomto místě ale také říci, že v návrhu jsou některé velice pozitivní věci. Myslím si, že je velice pozitivní například to, že nyní tento návrh zahrnuje také výrobky ošetřené biocidními přípravky. Já si myslím, že to v každém případě musíme podpořit a možná to ještě více posílit. Pokud jde o některé specifické nedostatky, které vidím, ty souvisí především s jazykem. Myslím si, že je zde určitý potenciál pro to, aby se návrh soustředil více na ten směr, o kterém já hovořím, tedy ochrana zdraví a životního prostředí formulace, tak jak nyní eh, ji máme před sebou, je příliš slabá. Například se zde hovoří o eh, definici nízkého rizika. Myslím si, že způsob, jak je to zde formulováno, eh, je kontraproduktivní. A možná by bylo dobré to formulovat jinak. Přetahuji čas? Ano, já myslel, možná tady někdo jenom hlučí a budu stručný. Máme ještě šest řečníků, říká předseda, a už je čtvrt, takže každý jenom dvě minuty. A je zde třeba mít také a pokyny pro hodnocení rizika. Takže to byla poslední poznámka. Předseda říká děkuji a Kolinda Pás. Děkuji, pane předsedo naváži na to, co uvedl předřečník. Hovoří se o 50 tisících biocidních produktů v Evropě. Biocidy to je jako pesticidy, jenomže se používají za humánním účelem a ne v zemědělství. Takže o to více by měly být předmětem regulace a potřebují tedy ještě větší zdůvodnění než eh, pesticidy, protože v zemědělství by se dalo říci, pesticidy potřebují. To je otázka diskuze. A pokud došlo k určitému pokroku v této směrnici, tak mohu konstatovat, že například co se týče transparentnosti, je tady příliš mnoho výjimek. Potřebujeme pokud ne tedy minimální informace, tedy ty potřebné informace pro spotřebitele ohledně nebezpečí. Myslím si, že ta směrnice je příliš restriktivní z hlediska výjimek. To je pro mě velice důležitá věc. A za druhé, myslím, že bychom měli být mnohem přísnější z hlediska typu povolených produktů a způsobu povolování. Důsledky na zdraví a životní prostředí byly v široké míře podceněni v minulých desetiletích. Takže jsem dodržela eh, čas. To je úžasné. Pan Rivasi Michel má dvě minuty. Jsou tady věci, které se překrývají ale myslím si, jak, že bychom zde měli mít nadpis konzistentnost eh, s regulací pesticidů. To je minimum. Jsou to produkty podobné povahy, ale spíše se týkají dezinfekce, hygieny, jak se to uvedla paní Klas. Myslím si, že vždy můžeme, musíme porovnat eh, benefit a risk. A musíme si klást otázku, zda zde nejsou jiné alternativy než tyto toxické produkty. Jsou tady dva body, které jsou velmi důležité a měli bychom o nich hovořit. Jednak je to odpovědnost členských států za povolení produktů a druhá věc, kritéria pro vyloučení aktivních látek, účinných látek. To jsou úrovně, kde jsme velmi bojovali v oblasti pesticidů. A když se podíváme podrobně na tuto záležitost, vidíme, že je zde určitý laxní přístup k biocidům. Vysvětlím to. Zodpovědnost členských států. V případě nepovolení členský stát měl možnost nepovolit pesticidy, zatímco u biocidů musí zde existovat povinné vzájemné uznávání. To znamená, stačí, aby jedna země povolila a ostatní země musí povolit. A my jsme vždy v tomto ohledu bojovali za svrchovanost zemí z hlediska povolování biocidů a nebo tedy pesticidů v tom předchozím období. Dále se musí zohlednit lokální okolnosti. Členský stát mohl změnit povolení u pesticidů. Zatímco u biocidů potřebujete splnit několik podmínek, abyste mohli učinit změnu. Pak je tady otázka změny použití. U pesticidů to bylo možné v rámci jednotlivých zemí. U biocidů tomu tak není. Takže vidíte, že je docela neuvěřitelné, že u těch biocidů máme mnohem méně možností, než co jsme získali u pesticidů. Teď centrální povolování. U pesticidů to nebylo možné. To znamená, pokud jste měli určitý pesticid, každý jednotlivý členský stát ho musel povolit. Zatímco zde se bude jednat o centrální povolování u biocidů u nízkorizikových eh, produktů. Domnívám se, že u biocidů eh, opomíme svrchovanost zemí a přitom by měla být posílena. Půjdu teď velice rychle. Kritéria vylučování účinných látek. Některá kritéria, která existovala u pesticidů, nejsou navržena u biocidů. Jsou to persistentní látky, neodbouratelné látky, toxické látky a tak dále. A to neexistuje u biocidů. A poslední věc. Tady s vámi souhlasím, paní Klas. Nanotechnologie a nanočástice musí být za každou cenu zahrnuty do této Eh, záležitosti. Vittorio Prodi má slovo. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě se omezím na prostudování textu návrhu komise. Ale už teď mohu ocenit, že se předpokládá eh, centralizované schvalování které by mělo být podpořeno, ale i národním schvalováním. Potom je zapotřebí, aby to byl rozdíl eh, rozdíl mezi těmi látkami, které se uvolňují a uchovávají se v těch ošetřených materiálech a ty, které se neuvolňují do těch materiálů, neuchovávají se v nich. Chci zdůraznit, že zapotřebí vést velice aktivní výzkum biocidů. Naše podmínky se totiž mění dochází ke klimatickým změnám a s tím se tropikalizuje naše území. A proto potřebujeme biocidy, které budou schopny zvládat takovouto situaci. Jsou vedeny výzkumy, které poukazují na to, že některé biocidy jsou velmi selektivní. To jest, mohou mít velice omezený dopad na lidské bytosti. Nicméně děkuji jak paní Klas, tak komisi a ještě se k tomu vrátím, až si prostuduji materiál. Danke, signor Rossi. Pan Rossi. Sí, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Také jsem se chtěl zmínit ohledně harmonogramu práce. Mám o, mám o slovo požádat ještě jednou, nebo tomu říct teď? Dobře. Začnu tedy programem práce. Můžete prosím na předsednictvu zvážit to, že když máme tolik materiálu, který je třeba přeskoumat a prostudovat navíc v krátkém čase, a přitom se jedná o tak důležitá témata, bylo by vhodné eh, trochu rozvrhnout, rozdělit tu práci. I proto, abychom mm, měli více času. Víte, teď máme jen dvě minuty. A jedná se o 160-170 stran velice citlivého materiálu. A já si myslím, že jsme tedy jaksi podcenili e, závažnost toho tématu, protože buď e, to jen tak proletíme, anebo e, provedeme skutečně důkladnou práci kdo se zajímá o určité téma, prostě přijde v tu dobu, kdy budeme probírat dané téma a koho to nezajímá, ten, ten nebude přítomen, ale je zapotřebí věnovat delší dobu takovémuto tématu. Pokud budeme příliš přísní, vytvoříme spoustu problémů e, operátorům dané oblasti. A proto je se tu píše, že článek. Eh, v tomto článku eh, se zmiňuje, že můžou být využívány biocidy jen, které jsou povolené v Evropské unii. Nicméně eh, může dojít k importu biocidních látek, které nejsou povoleny v Evropské unii. Takže já bych chtěl, aby eh, komise zvážila, jaké nástroje budeme mít k dispozici k tomu, abychom kontrolovali to, co se dostává do Evropské unie. Protože pokud my si přijmeme eh, striktní pravidla v rámci EU, a já s tím i souhlasím, ale nebudeme mít dostatečnou eh, výkonnou kontrolu na vstupu do Evropské unie, tak nejen, že poškodíme naše podniky, ale navíc i naše občany. Holtokracie, Anja Weisgerber. Paní Weisgerber, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za velice dobrou úvodní přednášku. Já si myslím, že eh, tato revize by měla mít za cíl větší ochranu životního prostředí a zdraví. Eh, to je zcela eh, v centru této revize. Jedná se také o zahrnutí Eh, nových systémů povolování eh, látek a produktů. Eh, pokud je o starou směrnici, nebylo ale možné zlepšit všechno, co bylo a problematické, například nároky na povolovací postup a tak dále. Je jasné, že zlepšení se úplně nepovedlo. Jeden příklad Podle tohoto návrhu jsou biocidní produkty přijímány především členskými státy, ačkoliv zde existuje i povolování na evropské úrovni, jak už zde bylo zmíněno. Já si myslím, že cílem by mělo být, že budeme mít harmonizaci na evropské úrovni, že budeme mít jednotnou ochranu. A tím dosáhneme lepší ochrany pro spotřebitele podmínky schvalování by měly být ve všech členských státech stejné. Ne, aby každý členský stát dělal to, co chce. Zároveň se dochází k problémům se vzájemným uznáváním. A to znamená, že zde nemáme, pokud je o tento systém, jednotnou Evropu. A to, co komise navrhuje, je tedy vzájemné uznávání a já si myslím, že to je velice dobrý krok směrem k harmonizaci. Já se domnívám, že to je velice dobré jak pro spotřebitele, tak pro konkurenceschopnost eh, malých a středních podniků. Pokud je o vlastnická práva, já si myslím, že zde je nutné najít rovnováhu mezi ochranou autorských práv a ostatními zájmy, například ehm, e, pokusy na zvířatech. Opět zde máme podobnou diskuzi jako u pesticidů. Jde zde o to, a jak eh, velké riziko zde existuje. O tom jsme hovořili i v případě směrnice o kosmetice. Eh, já si myslím, že zde bychom měli použít podobný přístup. Děkuji. A teď máme ještě dvě minuty pro komisi, pokud komise chce. Paní Puške. Sorry. Uh, I apologize. Thank you, Mr. Please. President. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo že jste mi ještě udělal slovo, bude to velmi stručné. Nejdřív si poděkovat spravodajce eh, a stínovým spravodajům a poslancům, kteří obecně podpořili tento návrh a cíle, který chceme dosáhnout. Do určité míry je pravda, že důklad se, důraz se klade více na snížení nákladu, ale to není na úkor ochrany ani zdravotní Mm, zdraví občanů ani životního prostředí. Takže je důležité toto si uvědomit. Pokud stávající směrnice byly účinnější, by byly, by byly účinnější, tak by bylo i lepší ochrana eh, zdraví a životního prostředí. My chceme, aby celý systém byl účinnější. A proto vám teď eh, připadá, že to je tak eh, důslednější. A já teď eh, nevím, kde jste viděli tolik těch odrážek. Doufám, že to nebyly moje poznámky. Ale my opravdu nechceme snižovat ochranu ani lidského zdraví, ani životního prostředí, jakože tam hovořila eh, paní Klas, což je velice důležité. Bio, Producenti eh, biocidů jsou velice, mm, se zabývají rozdílnou výrobou, ať už se eh, jedná o prostředky, které se používají například ve veřejných parcích, nebo to jsou nějaké biocidní prostředky pro lodě, které se plaví na moři. Eh, a navíc tu jsou Navíc je třeba brát také v úvahu, že místní charakteristiky nejsou eh, tak zásadní jako u zemědělských produktů. Takže my eh, nemusíme eh, v oblasti biocidů vidět ten místní komponent, jako tomu je u pesticidů. A právě proto jsme navrhli pevnější systém vzájemného uznávání. Není to tedy kvůli tomu, že bychom se rozhodli, že ehm, norma o pesticidech není dostatečně dobrá, ale chtěli jsme se spíše přizpůsobit jinému charakteru těchto přípravků. Ale můžeme o tom ještě diskutovat. Děkuji vám za podporu, eh, která se týká těch ošetřených produktů. Eh, někteří poslanci zdůrazňovali, že třeba chránit spotřebitele. Přesně toho chceme dosáhnout právě tím článkem o ošetřovaných produktech. Eh, definice eh, těchto produktů je velice důležitá. My chceme podpořit využívání a uvádění na trh takových biocidních produktů, které jsou méně škodlivé. A také chceme pomáhat malým a středním podnikům pustit se do inovací a výzkumu pro takovéto produkty, jako tom také hovořil pan Prody. Obecně se domníváme, že biocidy jsou stejně důležité jako pesticidy. Já jsem za ně také zodpovědná, za pesticidy. Ale snad jsou ještě důležitější než pesticidy, protože se jedná o dezinfekční látky a různé další látky, o insekticidy a mnoho dalších látek. To jsou tedy látky, které mají přímý dopad na zdraví člověka. Charakteristické rysy pesticidů jsou eh, odlišnější, eh, odlišné od eh, biocidů. S paní Klas bychom se měli pravděpodobně sejít a, a vzít si sebou kalkulačku a počítat. Ano, náklady mohou být vysoké, ale náš návrh směřuje právě k tomu, abychom snižovali náklady ti eh, výrobci, kteří uvádějí produkt na trh, eh, jsou ti, kteří přinášejí tu formuli. A to jsou malé střední podniky, eh, přinášejí tu původní substanci. která byla, tato substance byla vyrobena velkými podniky. A za současného Eh, systému eh, to vypadá tak, že pokud někdo tedy přináší na trh tu formuli, která už, eh, už vznikla, platil by menší náklady než ten, kdo nechává schvalovat samotnou substanci. Děkuji vám a těším se na další diskuzi. Já jsem zapomněl ještě na paní Gilling. Pokud si přeje promluvit, prosím, přemyslovo. slovo. Já to neberu osobně, pane předsedo. Ano, měla jsem pár bodů. Ale řeknu to paní Klas e, přímo a využijte, té příležitosti, že mě příště dáte jako první na seznam řečníků. Thank you very much. To je od vás velice velkorysé, děkuji. Kristo, chcete k tomu něco říci? Možná, pane předsedo, jenom bych chtěla poděkovat za to, co kolegové řekli, Vidím zde, že skutečně o tomto tématu musíme diskutovat. Těším se na tuto diskusi. E, myslím si, že dneska je ale ještě brzo, ještě mnoho lidí nečetlo nařízení, návrh nařízení. E, já se také těším na diskuzi s komisí a doufám, že během diskuzí budeme moci nalézt správný směr. Nemáme zde ještě úplně otevřenou situaci. Bylo tomu tak podobně také v případě pesticidů například a dalších. Ale já si myslím, že pokud jde o cíl, jsme si všichni zajedno. Jde o hygienické standardy, jde o ochranu zdraví a životního prostředí, takže to je jasné. A takže pokud potom zohledníte také názory pana Jurgence, tak bude všechno pořádku. Takže děkuji, zítra se sejdeme v 10 hodin.